Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte, abych zahájila dnešní odpolední schůzi výboru REGI. Vítám vás všichni na naší schůzi. Znáte návrh pořadu jednání ten vám byl rozeslán, tak se ptám, zda můžeme tento návrh pořadu jednání schválit, zda má někdo nějaké poznámky nebo komentáře, návrhy, nikoliv, takže návrh pořadu jednání je tímto schválen. A začnu velice stručnými sděleními. Mám pouze dvě věci. Chci vás informovat, že na posledním zasedání výboru Regi jsem informovala o prvním trialogu SRSP. V mezičase parlamentní vyjednávací tým vedl tři politické trialogy s radou a komisí 25. 31. ledna. Pak následovalo několik technických setkání. Hlavní body, o kterých se, jednání, o kterých se jednalo, byla součást balíčku, víceletý program, parlamentní výhrada k SRSP, a další budoucnost tohoto programu. Také vás mohu informovat, že v tuto chvíli jsme blízko k dosažení dohody s radou o tomto balíčku. Finální verze bude předložena k hlasování výboru Regi na příštím zasedání. Podle paragrafu 69F4 jednacího řádu. Ráda bych poděkovala zpravodajům panu Van Nistelrooyovi a paní Cray za jejich pilnou práci při tomto vyjednávání a chtěla bych říci, že jsme vedli trialog ve velice dobrém partnerském duchu a ve vzájemném pochopení. Tedy dospějeme k závěru a doufám, že na příští schůzi budeme moci ve výboru hlasovat. Budu vás nadále informovat o vývoji této záležitosti. Druhé oznámení, které pro vás mám, je, že před, při předpřístupové schůze v regionech rozšíření evropské regionální politiky se konalo minulý týden uh, pondělí, úterý 30. 31. ledna v budově parlamentu. Komisař Dan Hahn měl hlavní příspěvek v pondělí a byla tam celá řada řečníků z výboru Regi. Pan Nielsen hovořil, pan, paní Renke, pan Picola, pan Bogovič a pan Jakovčič. Ti všichni vystoupili. Já jsem měla čest předsedat druhému dní tohoto setkání. Vedly se zajímavé diskuse o úloze místních a regionálních orgánů při procesu rozšiřování, o historii regionální politiky, o stávajícím stavu regionální politiky a o propojení s IPA, s programy Evropská unijní strategie pro jaderskou a další oblast. Tady byla představená Měli jsme zástupce ze Srbska, Černé hory, Albánie, Kosova, Bosny a Hercegoviny. Byla to velice zajímavá diskuse a chtěla bych poděkovat všem, kdo za náš výbor vystoupili. Přispěli velice zajímavým způsobem k těmto diskusím. Tak, to byla má sdělení. A teď můžeme hlasovat, přistoupit k hlasování. Vidím, že jste skoro všichni přítomní. Máte hlasovací karty a první hlasování se bude týkat výroční zprávy o kontrole finanční činnosti EIB za rok 2015. Nevidím zde pana Jakovčiče, On byl zpravodajem, to znamená, že přejdeme přímo k hlasování a začneme pozměňovacím návrhem 1. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4. Pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 10 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 35, část 2, část 2 pro, proti, zdrželi se, to ověříme, prosím, elektronicky. Ověřujeme pozměňovací návrh 35, část 2, zahajuji hlasování. Zahajuji. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 38 pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, drželi se, přijato. Pozměňovací návrh 49, 49 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 54 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 57 pro, proti, zdrželi se, myslím, že přijato. Kompromis 7. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 65 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 66 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 72 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 73, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 74, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 77, pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď závěrečné hlasování, elektronické hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Stanovisko je přijato. Děkuji vám. Budeme teď pokračovat. A sice stanoviskem zpravodaje pana Omadžího na téma řízení rybářského loďstva v nejvzdálenějších regionech. Víme, že pan Omarží pre- prezentoval 29. listopadu své stanovisko, 57 pozměňovacích návrhů. Po diskusi se stínovými zpravodaji se navrhují kompromisní pozměňovací návrhy. Dnes se tedy dostáváme k hlasování. Hlavní výbor, výbor pro rybolov, bude o tom hlasovat v březnu. Pane Omarží, chcete hovořit? Nikoliv. Takže postoupíme hned dál, budeme hlasovat a začneme pozměňovacím návrhem 2. Kdo je pro? Proti? Ne, to odpadá v důsledku kompromisu, omlouvám se velmi, to znamená začínáme pozměňovacím návrhem 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 3, je to správně? Je, děkuji. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 4, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 5, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1, pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď kompromis 2, pro,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 24 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 56 pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď budeme hlasovat finální elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Stanovisko přijato velkou většinou. Děkuji, pane Omarži, a gratuluji vám. Tak, teď jsme dokončili hlasování, končí hlasovací doba a budeme pokračovat a naším následujícím bodem v pořadu jednání. Máme tady všechny řečníky pro tu technickou pomoc, takže další bod pořadu jednání je seminář o technické pomoci v rámci politiky soudržnosti. Seminář organizuje oddělení pro strukturální politiku a politiku soudržnosti. Výbor regi někdy se rozhodl, že se přidáme k iniciativní zprávě o tom, jak je to s technickou pomocí v rámci politiky soudržnosti a nominoval paní Tomašič jako zpravodajku. V tomto kontextu jsme požádali jednotku pro oddělení pro výzkum, které pod, pro podporu práce při organizaci tohoto semináře. Jak vidíte, program toho semináře slibuje zajímavý panel odborníků z, účetního dvora investiční banky, komise a dalších bank i orgánů. Budeme informováni o stávající implementaci a technické pomoci a o iniciativě komise i o iniciativách členských států v reflexi budoucích akcí. Takže máme tady všechny řečníky a jako obvykle máme napjatý časový plán, takže začnu tím, že předám slovo panu Paskalu Božmancovi, který je šéfem sekce kompetenčního centra pro administrativní kapacitu v DG Regio. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, za to, že jste mě pozvali sem na dnešní seminář o tématu technická pomoc a využití v rámci DG Regio. Já se zmíním o dvou zdrojích technické pomoci. Za prvé na základě iniciativy Evropské komise, kde je vyhrazeno 1,2 miliardy eur Eh, které se financují z pěti fondů ESI v tomto období a potom se budou věnovat technické pomoci v rámci operačních programů ze strany členských států. Tam je částka 13,6 miliard k dispozici. Tak zde vidíte na tomto slajdu disponibilní částky, které jsou pro členské státy, jsou asi desetkrát vyšší než ty, které jsou pro technickou pomoc komise. Jak víte, eh, v tomto období máme trochu více vyhrazovnou eh, množství eh, peněz, 0,35 celkové alokace, dříve to bylo 0,25 a na základě toho v DG Regio jsme naplánovali strategii technické pomoci, pro niž máme eh, rozpočet 815 milionů z RDF a Fondu soudržnosti a chceme zde mít tedy strategičtější přístup k využívání technické pomoci z naší strany. A nedávno padlo rozhodnutí o tom, že více než 83 milionů je vyhrazeno pro eh, podpůrný program strukturálních reform. Téměř výhradně používáme tzv. přímý management pro technickou pomoc a jenom méně můžeme použít nepřímé řízení, ale zatím ho nevyužíváme tomto období jsme tedy vypracovali, pro toto období jsme vypracovali rámec pro účelnější využívání technické pomoci a chtěli bychom to sladit také s klíčovými prioritami našeho financování programů. A v rámci naší strategie jsme definovali osm prioritních os, které zde vidíte před sebou. Rozvoj politiky, urbání dimenze, implementace OP, finanční nástroje, pak, co je velice důležité, tvorba kapacit, za to zodpovídá naše jednotka, rámec evaluace výkonnosti, komunikace, interní znalosti, rozvoj a účinnost. Přičemž největší částka jde na implementaci operačních programů nějakých 300 milionů. V rámci tohoto programu jsme se tedy pokusili mít zacílenější přístup a také máme výroční zpráv, podávání zpráv kdy tedy každoročně vyhodnocujeme využívání naší technické pomoci. Dámy a pánové, rád bych zde uvedl tři eh, příklady, eh, za co my zodpovídáme v oblasti tvorby kapacit. Už jsem řekl něco o rozpočtu a o tom, jak jsme organizováni, tak teď něco k tomu, jak využíváme finance. Máme takzvaný systém peer-to-peer, -peer, kde chceme lépe využívat disponibilní know-how v členských státech. Potom zde máme také iniciativy v potírání korupce, takzvané pakty integrity, které ještě více rozvedu. A máme dva horizontálně akční eh, plány, jeden pro veřejné zakázky a jeden pro státní podpory v DG Grow a DG Competition. Ale jsou to opravdu důležité věci, které mají dopady právě na regionální politiku. Nejprve tedy peer-to-peer -peer v oblasti TAEX. To je velice jednoduchý nástroj založený na poptávce, kde členské státy na lokální, centrální úrovni mohou požádat o podporu a e, e, v rámci EU o nějaký oponentní posudek Eh, už za poslední dobu je zde 150 žádostí, 100 bylo schváleno a 74 už bylo implementováno. 24 členských států, takže téměř všechny se zapojili do této iniciativy a celkově bylo 1150 účastníků. Máme v rámci toho nástroje tři dílčí nástroje, podpora expertních misí, studijních návštěv a podpora menších workshopů. A zde vidíte přehled eh, nej zajímavějších témat, které, kde je největší poptávka. To tady ukazuje, že zde eh, je asi nejkomplikovanější politika, tak to jsou eh, oblasti managementu a kontroly, finanční nástroje, eh, rozvoj městka, měst, veřejné zakázky a inteligentní specializace Eh, o podporu zde zažádali eh, Litva, Bulharsko, Polsko a Česká eh, republika a poskytovatele znalostí Polsko, Rumunsko, Nizozemsko a Litva. Takže vidíte, že jsou zde země, které poskytují pomoc i ty, které požadují pomoc. Další iniciativa, kterou podporujeme, jsou pakty Integrity Boj proti podvodům a korupci. Vidíte zde 17 pilotních projektů, které podporujeme v rámci EU v 11 členských státech. Pakt Integrity je nástroj, který už funguje asi 4 roky a poběží do roku 2020 ve spolupráci s Transparency International. Je to nástroj, kde jsme vybrali určité projekty kofinancované ze strukturálních fondů a kde my jmenujeme nezávislý monitoring, může to být zástupci Transparency International nebo jiných neziskových nevládních organizací, které od samotného začátku příprav až po implementaci ten eh, projekt vlastně kontrolují, sledují. Už od 90. let se to používalo ve světě eh, ale zatím ne v souvislosti se strukturálními fondy. Několik klíčových informací. Eh, jsou to projekty, které pokrývají asi jednu eh, miliardu eur a kromě toho, že to je rozptýleno v různých členských státech, jsou to i různé oblasti, takže to není jenom doprava životní prostředí, ale i zdravotnictví, IKT, kultura, eh, které tedy formou těchto paktů integrity podporujeme. Další příklad, jak využíváme technickou pomoc, je eh, ten eh, návod, příručka pro eh, lidi z praxe v oblasti veřejných zakázek, přehled 25 nejčastějších chyb, na které poukazují auditoři, většinou jsou chyby, kterým se lze snadno vyhnout, takže my jsme se snažili k tomu napsat takovou příručku, takový návod v rámci šesti hlavních fází veřejné zakázky. Takže to je opravdu taková velice praktická věc, kterou cílíme na ty, kdo využívají eh, fondy EU, protože jsme příručku eh, přeložili do všech eh, jazyků EU a bylo to více než 60 tisíckrát staženo z internetu. Takže tolik technické pomoci. V druhé části bych se věnoval technické pomoci využívané členskými státy. Opět začnu čísly a asi skočím hned k třetímu číslu. 7,5 miliard eur z RDF a Fondu soudržnosti se používá v rámci technické pomoci v operačních programech členských států. V letech 2013 a 2014 jsme vyjednávali a snažili jsme se tedy zaměřit na ty nejdůležitější oblasti, tak aby ta technická pomoc byla zacílenější a lépe využívaná než v předchozích programových obdobích. Bylo důležité si uvědomit, že eh, mnoho z té technické pomoci jde na oblast eh, lidských zdrojů v těch eh, klíčových orgánech a my jsme se postarali o to, aby nejrůznější orgány byly tady eh, posíleny dalším náborem nebo mm, systémem bonusů, ale chtěli jsme, aby to bylo zacílené, aby členské státy eh, zde vypracovaly svoje plány, zvláště tam, kde se používá hodně finančních prostředků. Také se ukázalo, že tedy ty peníze často podporují příjemce, že mnoho příjemců používá ty fondy a dělá velké chyby například v oblasti veřejných zakázek nebo prostě nemají ty správné dovednosti v oblasti rozvoje projektů. Takže to je důležité zde zacíleně používat technickou pomoc. Systémy monitoringu a hodnocení. To je zásadní oblast, kde se využívá technická pomoc vytváření eh, systému monitoringu a evaluace ex ante ex post. To je také důležitá oblast technické pomoci, dále studie a strategie. Jsou další významnou oblastí a potom také propagace práce s veřejností. Důležité je dobře koordinovat to, co bude podporováno v rámci technické pomoci a co v rámci eh, technického cíle 11, o 11 má mnohem nižší částku vyhrazenou než technická pomoc jako celek. V některých členských státech, zvláště u těch větších příjemců, tam můžou být určité eh, separátní programy, ale většina má integrované do operačních programů a žádáme, aby vypracovali takový ten přehled těch největších problémů z předchozích období, tak aby bylo možné technickou pomoc používat zacíleněji. Jak už jsem o tom hovořil, tam, kde se používá technická pomoc v oblasti lidských zdrojů, požadujeme mít zde eh, velice jasné přehledné, srozumitelné akční plány v této oblasti a aby ty peníze šly opravdu těm orgánům, které mají na starosti největší množství práce. A e, tam, kde o činných programech se používá technická pomoc pro náklady na lidské zdroje, žádáme, aby zde byl opravdu udělán přehled, kolik FTE e, e, vlastně uvazkuje tím podporováno. Také Eh, vyzýváme členské státy, aby technickou pomoc eh, využívali eh, k nenaplněným kondicionalitám ex ante, například posilování úřadu veřejných zakázek, vytváření kontrolních seznamů a podobně. A také nový článek 125.40 CPR, boj proti korupci. Takže i na to vyhrazujeme technickou pomoc a právě jsme zadali studii, která se bude zabývat tím, jak členské státy právě zde postupují a využívají peníze. Také vyzýváme členské státy k tomu, aby využívali referenční ukazatele, které máme pro technickou pomoc, pro lepší poměřování eh, výkonnosti. A na závěr, jaké jsou zde výzvy a doporučení, jsme toho názoru, že je důležité pokračovat ve využívání technické pomoci se zacíleným způsobem, účinným způsobem, tak aby se zaměřovalo opravdu na to, aby zde byla transparentně zorganizované řízení fondů, takže nechceme TP používat jako nějakou paušální e, částku. E, usilujeme o koordinaci v rámci Evropské komise a používání PP a JSSS a vzájemné doplňování. A také jsme toho názoru, že je důležité eh, lépe podávat zprávu na straně komise i členských států, jak se technická pomoc používá po, pro poměřování výsledků. Děkuji. Děkuji vám za vaši prezentaci za chvíli budeme mít možnost s vámi diskutovat. A nyní přednese další prezentaci pan Kurt Bungard na téma lepší využívání technické pomoci podporované fondy ESI, několik zkušeností Evropsk- z auditů, výkonnostních auditů Evropského účetního dvora. Vy jste jeden z hlavním auditorů Evropského účetního dvora a prosím, máte slovo. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji za pozvání, abych pohovořil na toto téma. Já jsem pracoval 17 let jako auditor u účetního dvora a pos, eh, především v oblasti eh, dopravních energetických programů. EKA nebo účetní dvůr nepokrýval přímo e, tedy tuto politiku soudržnosti jako takovou, ale prostřednictvím auditů jsme získali celou řadu e, zkušeností o e, silných a slabých stránkách politiky soudržnosti a o zprávě strukturálních fondů v členských zemích i o problematických aspektech i o tom, jak by do budoucna technická pomoc měla být lépe využita. Já bych dnes hovořil o tom, jaké aspekty budoucí technické pomoci mohou e, řešit manažerské kapacity e, pro e, uvedené programy ESIF. Podobně jako Eh, jiné eh, pobočky, eh, je potřeba, aby se soustředili samozřejmě na efektivnost, účinnost, hospodárnost, ale někdy se zapomíná i také účelné vynaložení prostředky, to znamená ten soulad mezi přínosem a, a výdajem, na který nesmíme zapomínat. Jsou tam, toto jsou základní koncepty. Dále máme seznam nedostatků, na které bych chtěl upozornit. A dále chci zdůraznit, že technická asistence by měla především eh, přispívat k udržitelným výsledkům, dopadům eh, a to často bývá trošku problematické v členských zemích. A v rámci toho bych chtěl zdůraznit, že bychom společně měli hledat evropskou přidanou hodnotu, dobré strategické plánování, správné priority, efektivní koncepci a selekci projektů, což často bývá slabina, a v neposlední řadě udržitelnost projek- výsledků, dosažených výsledků projektu, o čemž se někdy neuvažuje, když se právě ten projekt koncipuje. Dobré administrativní kapacity jsou velmi důležité pro zajištění eh, dobrých výsledků programu ESIF, ale bohužel často narážíme na slabé, někdy i velmi slabé kapacity řídících struktur v různých regionech. A jsem přesvědčen, že je čas eh, si to říci spíš eh, než jenom říkat, že komise neudělala dost pro to, aby se to zlepšilo. A, nebo, a dále by bylo potřeba asi apelovat na zjednodušení systému, protože ovšem to nebývá eh, nejlepší cesta ke zlepšení programu. Mnoho řídících eh, orgánů má nedostatečné manažerské dovednosti, nedostatek specializovaných expertů na dané téma i nedostatky v organizačních eh, kapacitách. A v rámci sdíleného řízení to bývá eh, potřeba, aby eh, řídící orgány vyžadovaly od příjemců více úsilí, aby dosáhly lepších výsledků. Eh, já, no vy jsme přesvědčeni, já jsem přesvědčen, že významná technická podpora, která je k dispozici členů senským zemím, by měla být využita v terénu na pomoc orgánům při implementace programů a, a získávání zkušeností a zlepšování kapacit. Třetí odrážka se týká s řízením projektových cyklů. Je důležité je jak si monitorovat pečlivě od začátku do konce, abychom znali hodnocení potřeb a výsledků, aby eh, výběr selekce projektů byla konkurenceschopná a je potřeba, aby implementace a financování projektů bylo, bylo vhodné v případě těch spolufinancovaných ze strany EU. A v případě hodnocení ex post jsem přesvědčený, a v tom se shoduji s kolegou z komise, že na úrovni členských zemí a na regionální úrovni se toho právě v rámci těch ex post hodnocení nedělá dost a to je tedy mm, po, ponaučení i pro příjemce. A nakonec jsme přesvědčeni, že v mnoha členských zemích administrativní kapacity jsou daleko lepší na, na centrální úrovni, v hlavním městě třeba. Bývá to daleko lepší než u e, vzdálenějších regionálních orgánů, které často nedisponují kvalifikovanými pracovníky a nemají mm, taková, takovou mm, eh, erudici v kontaktu s eh, kolegy z komise a podobně. Takže jsou to především na tom místním a regionálním eh, nivo, kdy potřebují větší technickou podporu. A nyní tedy ty nedostatky jednotlivě které je potřeba zmínit nebo které by bylo potřeba v rámci budoucí technické eh, pomoci řešit. Je tu nedostatek ohledu eh, co se týče eh, účinnosti nákladů. Například operační programy často dostatečně nevysvětlují, jak evropské prostředky přispějí ekonomickým způsobem k naplňování politik Evropské unie a často nejsou volena ta nejhospodárnější řešení, která by e, tato cíle naplňovaly a často jsou brány v potaz více regionální e, názory a priority. Taky tam e, bývají nedostatky co do údajů ohledně úspěšnosti programu projektů, často jsou ekonomicky i technicky nedostatečná, často jsou nákladná a velmi často jsou daleko nákladnější než podobné projekty financované čistě vnitrostátně nebo ze soukromých zdrojů. Řídící orgány zaměřené na výsledky Eh, se většinou na výsledky příliš nezaměřují, spíš se zaměřují jenom na legálnost a absorpci. Na jednu stranu to lze chápat, že toto je pro ně priorita, ovšem kvalita a skutečně dlouhodobé eh, výsledky řídící orgány dostatečně neřeší. Za třetí eh, se jedná o trvalé, udržitelné výsledky a dopady. Řídící orgány pravidla sledují okamžitý výsledek, tam to pravidla bývá dobré, to se jim daří, ale nevytvářejí podmínky nebo rámec pro dlouhodobé dopady jak pro regiony, tak pro příjemce. Nicméně právní požadavky, třeba pět let udržitelnosti nebo tři roky mm, zachování tedy těch aktiv nebo těch vytvořených pracovních příležitostí a podobně bývá naplněno, ale z pravidla nepřekročí toto právní minimum. Další bod se týká otázky eh, nedost, tržních eh, bankrotů a, a tržních aspektů. Často jsou tam nedostatky co do komunikace, v, v případě třeba financování ze strany soukromých podniků eh, nebo od jiných soukromých podniků eh, dochází ke kontrolám eh, nebo je potřeba kontrolovat, zda podniky, které jsou už ve finančních problémech, nebudou volitelné, tedy nebo přípustné pro získávání finančních prostředků nebo pro to, aby je financovali v, v plné míře. Eh, jestliže eh, ten projekt vyvolává příjem, generuje příjem, tak tento příjem nebývá dostatečně brán v potaz. Eh, Jak si hospodárnost nebývá brána v potaz a tak dále. Implementace programů nestačí, aby byla eh, právně v pořádku, ale má být také efektivní a účinná eh, co, eh, a co do aplikace pravidel pro veřejné zakázky, tomu tak nevždy bývá. A centralizované jednotky mývají pravidla právní i odborné vědomosti. A mm, velmi často jsme zjistili, že by bylo možno ušetřit administrativní zátěž prostřednictvím právě těchto centralizovaných jednotek, zatímco decentralizované e, jednotky, tam je větší e, pro e, potenciál odhalení zákonného počínání když pozorujeme třeba snahy obejít pravidla rozpočtová nebo podobně, ale často to vede k daleko jaksi navýšení práce a podobně zvláštní požadavky ze strany regionálních orgánů nad rámec skutečných jaksi požadavků. Na to narážíme velmi často. Eh, ten proces zpracování žádostí bývá velice zdlouhavý. Někdy je potřeba 25 eh, podpisů různých, to by bylo potřeba zrušit. A eh, jestliže se jedná o, o, o projekty, které jsou financované z evropských zdrojů, bývají často daleko byrokratičtější než projekty, které jsou čistě financované z národních prostředků. E, viděli jsme mnoho příkladů i v případě e, projektů spolufinancovaných z EU, že vlastně žádají více prostředků jako náhradu za to trápení s evropskými projekty na rozdíl od národních projektů. To samozřejmě také poškozuje eh, pověst Evropské unie. Využívání standardních metodických nástrojů, společných ukazatelů, No, by mělo sloužit pro určité typy programů. Ne, není nutné znovu vymýšlet kolo, jestliže se jedná třeba o e, e, projekty v oblasti infrastruktury, které se jinde úspěšně řeší nějakým způsobem, takže v rámci spolupráce mezi regiony, orgány i podniky někdo, kdo by měl usnadňovat tedy ten networking a, a spolupráci. To by skutečně byla přidaná hodnota ale zpravidla v evropských zemích toto nebývá implementováno a zlohové řízení by mělo být nějakým rozumným způsobem zkráceno. Možná by mohlo být více kondicionalit, už to tu taky zaznělo, a přísnější časový rámec pro schvalování projektu. Využívání one-stop shopů, Eh, v případě zapojení více orgánů také doporučujeme. Co se týče eh, eh, informací o přínosech, to je taky předmětem našeho hodnocení. Je tu celá řada projektů napříč regiony a to vyžaduje informace, nebo jaksi, které budou eh, dostatečně eh, jaksi pokrývat celé eh, tyto projekty, ale bohužel to taky bývá nedostatečné, ale já mám málo času, takže já rovnou skočím k poslednímu slajdu, kde bych pohovořil o druhém a posledním bodu. Velké regionální politické cíle. V nedávné době, nebo v posledních 18 let pozorujeme, to je v posledních letech hlavně, mluvili jsme o tom s komisí, s členy v zemích, členských zemích, často ty širší cíle eh, jakýmsi způsobem se navzájem vylučují a tomu by tak nemělo být. Když vezmeme třeba příklad z určit jednoho projektu v oblasti obnovitelných energetických zdrojů, takže na jedné straně bylo financováno nějaké zařízení a často kolegové i v členských zemích, i v komisi říkají a považují za jasné, že ten Eh, širší politický cíl jako pracovní příležitosti a, a energetika a tak dále, že to eh, je jednou dáno, to je pravda, ale důležité je, aby ty eh, elektrárny z obnovitelných zdrojů přispívaly také třeba k programu 2020 a 2030, mm, takže tam dochází k rozporu mezi těmi širšími regionálními politikami, které jsou dané, versus těmi specifick, těm specifickým regionálním cílům. A poslední bod, o tom se už tady taky hodně mluvilo, eh, v bohatších zemích a v bohatších regionech, které jsou čistými pláci na úrovni země a a regionu bychom měli eh, sledovat eh, takzvaný dead weight loss, Eh, kdy dochází k implementaci eh, projektů bez prostředků eh, evropských daňových poplatníků. Já se omlouvám, že jsem hovořil tak dlouho, rád budu dál s vámi diskutovat o těchto a dalších nedostatcích. Mohu vám uvést také některé příklady, na které jsme narazili během našich auditů, které si myslíme, že budoucí technická asistence může zlepšit. Děkuji. Děkuji, že jste respektoval náš časový rámec. Teď je na řadě pan Frank Lee, který je šéfem oddělení finančních nástrojů v poradní divizi Evropské investiční banky a bude hovořit o aktivitách technické asistence EIB při podpoře fondu ESI stávající situace a budoucí výzvy. Máte slovo, panelí. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji za pozvání, za to, že vám dnes mohu představit aktivity EIB v oblasti technické pomoci. Myslím, že většina lidí přítomných zde dnes ví, že EIB hraje docela velkou roli v poskytování technické pomoci, většina z toho je financována komisí, ale něco financujeme, něco financují přímo členské státy a já se ve své prezentaci pokusím rozlišit tyhle dva různé typy a doufám, že se mi podaří poskytnout vám nějaké hmatatelné příklady a možná i budoucí reflexe. Tohle je zřejmě nejsložitější z mých dnešních folií. Trochu času strávím vysvětlením. Chci vám vysvětlit různé typy technické pomoci a e, konzultantské pomoci, které poskytujeme v rámci programu. Je to rozděleno na technické poradenství, finanční poradenství, protože to jsou dvě různé oblasti té technické oblasti máme programy, které jsou financovány přímo komisí a pak ty, které jsou financovány na bázi kontraktu přímo s členskými státy a řídícími orgány. Samozřejmě ty přímo financované programy jsou hlavně ta největší technická část projekt Jaspers, který, eh, jak víte, se věnuje přípravě projektů a soustředí se to na hlavní projekty a pracuje ve členských státech ten program a ty nástroje jsou využívány i k tomu, aby se, abychom se věnovali programům a projektům i rozsáhlým. Soustředí se na tři hlavní témata strategie, rozvoj, implementace poradenství při přípravě projektu a kompetenční a networkingové centrum, kde je možno sdílet ověřenou praxi napříč různými tématy. Dále na pravé straně máme celou řadu projektů, programů, především v Bulharsku a Rumunsku, kde řídící orgány poskytují technickou pomoc přímo financovanou z rozpočtu technické pomoci. Ty se soustředí především na implementaci, již méně na přípravu. Pak vám za chviličku poskytnu konkrétní příklad. Pak finanční poradenská podpora, to jsou programy financované především ze služeb komise a potom tady opět poskytujeme bilaterální pomoc řídícím orgánům, především co se týká finančních nástrojů, snažíme se zvýšit povědomí o nich a snažíme se o to, abychom eh, pomohli s implementací finančních nástrojů u řídících orgánů. A samozřejmě stále více a více se soustředíme na tzv. investiční platformy, kde jsou různá schémata financování EU, samozřejmě včetně evropských, evropských strukturálních fondů. V neposlední řadě, i když to není program financovaný přímo strukturálními fondy, máme tady Evropský investiční poradenský hub. Tady to zmiňuji protože to v podstatě je poměrně užitečný nástroj, zdroj financí, který nám umožňuje Eh, vyplňovat různé mezery, které jsou v těch mainstreamových programech. Takže pokud se teď eh, zkrátce vrátíme k tomu programu Jaspers, tak čistě abych vám řekl, jak zhruba je velká kapacita tohoto nástroje. Eh, snažíme se, co to jde, Chceme být, jsme centralizovaná instituce, ale snažíme se prostřednictvím JustProsu být přítomní i na místě napříč všemi členskými státy. Máme 130 lidí, kteří pracují pro JustPros a máme přístup i k rozsáhlým konzultačním službám v rámci kontraktu, kontraktu Jaspers. Máme také místní uh, lidi, kteří pracují přímo na místě, tím pádem se redukuje doba, za kterou přijde nějaká odezva. Jsou to lidé, kteří znají místní podmínky a okolnosti, které mají vliv na implementaci a přípravu projektů. A také jsme zjistili, že nám to umožňuje větší míru flexibility při využívání prostředků v terénu. Jeden konkrétní příklad, který by měl demonstrovat, že se Jaspers se nemusí nutně soustředit jenom na velké infrastrukturní projekty, ale máme určité vnitřní rozdělení a věnujeme se i tématům, jako je urbání rozvojový program. Tady je třeba projekt, který jsme podpořili v Polsku. Je to vlastně konverze a průmyslové oblasti uvnitř města. Bylo tam spoustu intervencí, velká míra pomoci s přípravou a revizí, posouzení ekologických dopadů EIA a dokonce jsme šli až do docela drobných eh, projektů. Další příklad, který se týká podpory implementace, to je financováno přímo techni- projekty technické pomoci členských států. To byl tým zhruba osmi lidí, e, kteří sídlili v Bukurešti, v Rumunsku a pracovali přímo s celou řadou řídících orgánů, hlavně se soustředili na programy, operační programy velkého rozsahu s velkým rozpočtem, dopravní projekty, ekologické projekty, energetické výrobky, náročné projekty a tak dále. Tady šlo také o otázky managementu programu, zlepšení zprávy, podpora při implementaci projektu, další témata, která z toho vyplývala. A v neposlední řadě, jenom abyste měli nějakou představu, co děláme v rámci finančních eh, nástrojů a poradenské podpory v Bulharsku, jsme spolupracovali s orgány, které stanovují své vlastní finanční nástroje, fund to fund v Bulharsku. Je to organické, vyrůstá to z dola a poskytovali jsme jim poradenství a podporu při budování investiční strategie pro tyto vozidla. Byly tam nejrůznější návrhy, my jsme to eh, dělali v posledním kvartálu roku 2015 v, úzkou spolu, v úzké spolupráci s kolegy ze Světové banky a Banky pro, roz, pro obnovu a rozvoj. Soustředili jsme se na malé a střední podniky, urbání rozvoj a další části programu a doufáme, že budeme moci podporovat i nadále při implementaci tohoto nástroje, především tím, že je budeme podporovat při výběru finančních prostředků ve střední a dlouhodobé perspektivě. Sledujeme, jaké jsou tady možnosti pomoci pro kombinování strukturálních fondů, finančních nástrojů, našeho financování od EIB, zdrojů z EFSI a dalších zárok. Tím jsem se dostal na konec své prezentace. Ještě pár slov k tomu, jaká by mohla být doporučení do budoucnosti. Myslím, že my všichni Eh, víme, že se smršťuje unijní rozpočet, eh, což vede k tomu, že identifikovat a připravovat zdravé a udržitelné projekty je stále důležitější. Eh, takže tím, že se smršťuje, smršťují obecně rozpočty, tak možná si myslím, že technická pomoc by měla zůstat na stejné úrovni, neli navýšená, protože jakákoliv suma na financování může být z různých zdrojů, ale je třeba mít dobré projekty, tak, aby nedocházelo k tomu, že ty prostředky budou nedobře umístěny. Je tady také velká potřeba větší míry technické a poradenské pomoci. Je potřeba pracovat nezávisle, je projektové plány se sestavují na jedné straně, je to v podstatě z technického, ekonomického pohledu, ale my to pak sledujeme i prismatem finančních aspektů a ta, to finanční poradenství by mělo být zapojeno už do rané fáze, třeba v rámci programové, programových projektů místních orgánů, jaké projekty by měly být prioritou, co bude finančně udržitelné, jaké e, projekty budou generovat další profit, tak aby se to možná neposuzovalo jenom z jednoho úhlu pohledu. Samozřejmě se také věnujeme pod to, v podpoře toho faktu, aby technická pomoc se dostávala dolů až na tu bazální úroveň. Dnes jsme to nezmiňovali, ale i my se věnujeme další eh, technické pomoci v rámci nástroje Elena, to financuje DG pro energii a je to v podstatě velice dobrý nástroj a mm, možná by bylo možné se tomu věnovat i z pohledu politiky soudržnosti. Je to věc, která umožňuje lokálním orgánům Eh, věnovat se těm programům v horizontu 3-4 let. Je tam docela velká míra technické pomoci, která jde přímo těm místním orgánům tak, aby mohly mít jednotky pro implementaci eh, projektu, mohou si najmout víc lidí, mohou mít eh, právní pomoc tak, aby efektivně implementovali své projektové plány. A v neposlední řadě a to je to, co mnozí příjemci vnímají je nepříliš atraktivně, ale my si myslíme, že je to velice efektivní a to je pomoc, kdy v podstatě, i když nedojde k implementaci toho projektu, tak eh, ta technická pomoc může být proplacena. To znamená, je to velká podpora toho, že ty projekty, které mm, mají tu technickou pomoc, jsou potom snáze implementovány. Děkuji vám. Děkuji vám za vaši prezentaci. Teď nám slovo paní Elizabetě Kapanely, která je manažerem pro země Rumunsko a Maďarsko ve Světové bance. Ona představí roli Světové banky při poskytování technické pomoci v členských státech. Je to zajímavá dlouhá prezentace a poprosím vás, abyste to zkusila vzít stručně. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, přesně tak. Děkuji vám za možnost Světové bance zde vystoupit. A já jsem připravila delší prezentaci, ale nebudu zde probírat všechny ty slajdy, toho vás ušetřím. Nicméně, já to teď proberu opravdu rychle, nějakých 10-11 slajdů, ale já jsem si dovolila připravit delší prezentaci, protože někdy role Světové banky, zvláště v oblasti technické pomoci a v členských státech, není za stolik známá. A proto e, jsme také nazdíleli určité e, podklady, které jsou k dispozici pro poslance a Rádi také odpovíme na vaše otázky v pozdější diskusi. Já jsem tady připravila několik slajdů, které se týkají eh, role Světové banky, které možná nejsou tak známé, ale bych ráda začala tímto slajdem, který vidíte před sebou, tak aby zde bylo vidět, že opravdu pro nás je důležité ta přítomnost přímo na místě. Přítomnost naší banky přímo na místě, tady ty možnosti poskytovat půjčky a být činí přímo na místě, to nám umožňuje poskytovat technickou pomoc. A proto jsem zmínila zde na slajdu některé země, kde působíme, kde pracujeme, Rumunsko, Polsko, Bulhorsko a Chorvatsko. A odsud vlastně fungujeme formou takových mikrohubů. Chtěla bych také krátce vysvětlit rozdílné eh, formy technické pomoci, které poskytujeme v členských státech. Jsme přítomni ve 22 členských státech a dělíme je vlastně do tří kategorií. Jednou jsou aktivity, které financujeme my, to jsou studie, analýzy, eh, podpora členských států, technická pomoc, eh, která je podobná tomu, co říkal kolega SIB. U nás se to jmenuje PASA, Bulharsko, Rumunsko, v jejich případu my tomu říkáme eh, RAS, Reimbursable Advisory Services. Pak jsou ty věci financované přímo EU, ale není to jenom pro komisi, ale i pro členské státy. Já se o tom také zmíním a zde také vidíte, že co se týče rozsahu, tak eh, je to nesrovnatelné s těmi předchozími fondy, které jsem zmínila, ale je důležité poukázat na to, protože to má pákový efekt. A opravdu pracujeme na komplementaritě a synergii s dalšími institucemi, jako je EIB a Evropská komise. A to je role, kterou hrajeme eh, v celé řadě zemí. Takže zde máte takový přehled o tom, co my vlastně financujeme a využiji jako příklad eh, Rumunsko, protože to je vlastně jeden z největších eh, příjemců takzvaných těch eh, RAS, hrazených podadenských služeb. A je to země, ve které působím. A je to takový ilustrativní příklad. Ty služby RAS jsou hlavně, ale ne výlučně, financovány právě z fondů ESI. Některé z eh, rozpočtu jednotlivých států a Světová banka působí už vlastně více než 40 let všude na světě ve více než 60 zemích. Tak to jenom na ekraji, Není to tedy pouze EU. Eh, Světová banka tak to funguje v souvislosti se šířením disponibilních nástrojů, které mají sloužit našim eh, příjemcům, které jsou v našich klientských zemích. Když se podíváte na portfolio, tak vidíte, že je soustředěné zvláště v oblasti těch RAS v Rumunsku, Bulharsku, Chorvatsku a Polsku. A má to svůj důvod, ke kterému se ještě dostanu v souvislosti s příkladem Rumunska a je to také relativně nové portfolio. Ráda bych vám také eh, poskytla větší souvislosti. Pascal to může rozvést eh, oblast eh, technických poradenství, technické pomoci, analýz, které děláme ze spolupráci s Evropskou komisí, nejsou příliš velké, ale právě pokrývají oblasti, které by možná nepokrývaly jiní. Týká se to například podnikatelského prostředí a dalších oblastí a umožňuje nám to například financovat eh, Kypr a eh, Řecko a doplňovat technickou eh, pomoc členských států a evropských institucí. Podívejme se na ilustrativní příklad Rumunska. Zde bych ráda poukázala na skutečnost, že Světová banka v Rumunsku začala působit intenzivněji podobně jako v dalších zemích EU a to se stalo po krizi. E, intenzivně jsme pracovali v tom předstupním období, ale po té finanční krizi a s tím, jak se objevovaly výzvy v oblasti tvorby, kapacit, čerpání evropských fondů a i to, jak finanční krize postihla řadu zemí, tak jsme byli vyzváni posílit naši přítomnost a samozřejmě v úzké spolupráci s Evropskou komisí. Opravdu zde vystala podpora, e, potřeba se zabývat tvorbou kapacit a dělat určité doplňkové činnosti dalším kolegům v našich strategiích. A zde tedy bylo důležité mít vlastní zaměstnance, kteří by podpořili danou zemi v oblasti technické pomoci a překlenout určité nedostatky, které zde byly na úrovni ředících orgánů, příjemců a také přípravy země na nové programové období. Když se nyní tedy podíváme na ten příklad Rumunska tak v souvislosti s odvětvými oblastmi, kde jsme působili, tam, kde my můžeme tedy hrát tu komplementární roli, doplňovat ostatní, my třeba neděláme věci v oblasti dopravy nebo energetiky, protože EBRD a EIB jsou zde eh, lepší eh, pro tuto oblast, ale například se zaměřujeme na otázku zprávy, řízení, sociální exkluze, snižování chudoby, vzdělávání a další klíčové oblasti Světové banky. A není tady několik příkladů a kolegové z účetního dvora mi určitě připomenu, že toto jsou eh, příklady výstupů, je to řada zpráv a studií. Chtěla jsem prostě na ně poukázat, protože jenom jeden příklad za všechny zde vidíte prostě naše výstupy a způsoby, jak jsme schopni ovlivňovat program. Momentálně, nedávno jsme například eh, při podpoře Rumunska působili v té oblasti, že jsme připravili několik analýz a přípravnou práci, strategie a informace o té, těch ex ante podmínkách a to umožnilo zemi zareagovat na určité tyto záležitosti, kde v určitých oblastech Rumunsko bylo velice slabé, například v oblasti veřejných zakázek. Spolupracujeme s Evropskou investiční bankou a e, my tam vlášíme naše know-how a e, Evropská investiční banka zase to evropské. Další výsledek kde jsme poskytovali technickou pomoc ve formě analýzy dat a poskytování informací se týkala oblasti sociální exkluze a mm, snižování chudoby v Rumunsku. A to bylo také vlastně potom převedeno do akčního plánu v Rumunsku, který se nyní implementuje a také tam vznikl nový zákon, nová legislativa, která má přímý dopad na inkluzi. A asi kdyby se tyto kroky nekonaly, tak by k tomu nedošlo, nebo by k tomu nedošlo tak rychle. Zde vidíme výsledek naší činnosti další, kdy vlastně eh, klient hovoří o tom, jak pro ně byla přínosná technická pomoc. A co bych dále chtěla zmínit je toto. Rumunská vláda provedla vyhodnocení výsledků prvního období, toho prvního programového období EIB, EBRD a Světové banky, tedy jejich technické pomoci. A to je opravdu důležité. My jsme udělali naši vlastní analýzu a to opravdu nám umožňuje lépe potom formulovat budoucí technickou pomoc. A také vlastně se to týká věcí, které řešíte ve své zprávě. Jde o to zaměřit se na eh, lokální vládní struktury, lepší implementace a podobně. A to také vyplývá právě z těch našich analýz a zkušeností. Co pro nás také bylo důležité, je ten fakt, že vláda určovala vlastně, jaký typ technické pomoci pod, mm, pod, pod, pod, potřebují od nás, ale i od dalších aktérů a byly zde důležité ty synergie a e, také vlastně pokyny ze strany Evropské komise. Co můžeme tedy konstatovat na základě našich e, zkušeností? Uváděla jsem zde sice příklady z Rumunska, ale mohla jsem uvést i příklady z dalších zemí, kde intenzivně působíme, například v Bulharsku, paní předsedkyně tak pro nás je velice důležité, že jsme zde učinili velmi pozitivní zkušenost. I pro nás to bylo velice poučné. My jsme sice přinášeli eh, globální znalosti do EU, ale také jsme se od EU poučili, což je pro nás důležité, co by pro globální instituci. Viděli jsme i okamžité dopady a výsledky. Některé příklady jsem vám zde uvedla. Byli jsme schopni rychle zapůsobit v těch oblastech, kde země měly potřebu opravdu to řešit, například v oblasti kapacit a nebo tvorby politik založené na dokladech, vypracování různých strategií. také ta naše přítomnost přímo v zemi a mobilizace zdrojů pro některé doplňkové studie, některé z nich byly i podpořené Evropskou komisí a také naše půjčky určitě něco změnily. I když to byla náročná zkušenost, posunuli jsme se předu a vidíme, že technická pomoc, vytváření kapacit a posilování institucí. To je velice důležité. Důležité podpořit fondy Evropské unie i jednotlivé země. Děkuji vám. A nyní zde vystoupí pátý host a to je Mačej Aulák na téma technická pomoc a iniciativa členských států na příkladu Polska. Vy jste vedoucí koordinačního oddělení technické pomoci na ministerstvo hospodářského rozvoje v Polsku. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za tuto příležitost podělit se s vámi o naší zkušenost. Tato prezentace je výsledkem 12 let implementace technické pomoci a já začnu nejprve koncepcí technické asistence v Polsku Dále budu hovořit o hlavních aktérech, o vývoji v posledních letech a polském mm, ponaučení. Náš systém se skládá ze tří pilířů. Operační program technická pomoc, komponenty, komponenty eh, technické pomoci v národním programu a v regionálních programech. A mm, technická pomoc podle našeho názoru byla vytvořena pro eh, účinnou eh, implementaci programů, takže potřebujeme pro eh, ten systém více vrství systém implementace. Máme šest národních a, šest, a 16 regionálních operačních programů a proto je potřeba mít pomoc a e, prioritní přístup na všech úrovních. A dělba úkolů je takováto, že komponenty týkající se národních e, programů se zaměřují hlavně na vhod, správnou implementaci a podporují e, horizontální instituce a průřezové otázky, které mm, jaksi platí napříč celým systémem a e, současně nám pomáhají dosáhnout mm, přístupu zaměřeného na výsledky. A e, je to přístup e, strategický, transparentní napříč celým systémem. A máme tam tři pilíře taky proto, že se jedná o obrovské alokace, jak tady vidíme na tom slajdu. Některé operační programy, které u nás máme, by mohly být jaksi považovány samostatně jako samostatný nástroj. A kromě řídících orgánů od, od roku 2002 máme celou řadu eh, prostředníků eh, a dalších úrovní a subjektů. Takže tady vidíme jednotlivé aktéry v systému a instituce, které, hm, kterým pomáháme v rámci technické pomoci. Takže nejprve je to tam celá ta skupina eh, řídících orgánů, eh, dohledových orgánů, a tak dále. A potom orgány, které ovlivňují systém. To jsou další orgány a instituce, které mají na starosti eh, hodnocení dopadu na životní prostředí, eh, dohled nad, soukro- nad státními eh, veřejnými zakázkami, ochranu spotřebitelů a tak dále, které jsou také velice důležité a také jim poskytujeme pomoc. A Dále v systému jsou eh, eh, nevládní organizace a sociálně ekonomičtí partneři a možná nejdůležitější jsou příjemci a eh, akademické kruhy, malé a střední podniky a další. Naše filozofie technické pomoci se postupně vyvíjela a měnila. A to asi v souladu s tím, jak se měnila i legislativa e, Evropské unie, takže e, cílem taky bylo pomáhat státní správě, která měla na starosti implementaci těchto nařízení a vytvářet a pomáhat jim vytvářet odpovídající kapacity a mm, dále jsme se snažili podporovat jak příjemce, tak networking a podobně. Čili to byla otázka, to je otázka vývoje, který se vyvíjí a my se eh, snažíme takto odrážet ten vývoj regulace. V roce 2007 situace, výchozí situace byla poměrně obtížná, protože jsme neměli dost zkušených eh, zaměstnanců, eh, ne, neexistoval systémový přístup a příjemci eh, neměli elementární znalosti o celém systému a to byly všechno výzvy, pro něž ta naše technická pomoc byla eh, velice vhodným pomoc, nápomocným nástrojem. A, takže tady vidíte různá ty opatření, eh, plán rozvoje lidských zdrojů třeba eh, s pomocí Evropské komise zlepšili jsme taky institucionální setup, po různé soubory pokynů a koordinace Eh, školili jsme příjemce a komplexní informační síť, jak pro tedy příjemce, tak pro občanskou společnost. A celá řada těch nástrojů a opatření nám umožnila vytvořit stabilní eh, rámec politiky soudržnosti a prostředí, ve kterém eh, lze jaksi ty mm, programy řádně financovat ale ukázalo se, že to nestačí. Jak, jak, pokud chceme mít kvalitní projekty eh, v, v rámci eh, aktuální strategie a politiky, musíme jít do větší hloubky při té technické pomoci. A tak jsme vytvořili skupinu dalších opatření dodatečných, a tato opatření by si asi zasloužila samostatnou prezentaci. Takže já je tady jenom rychle zmíním. Podporujeme tedy všechny klíčové organizace, ale eh, které považujeme za podstatné pro politiku soudržnosti v Polsku. Navýšili jsme podporu sociálně-ekonomickým partnerům a nevládním organizacím. Připravili jsme technický projekt eh, pro eh, jednotlivé klíčové projekty což pokrý, pokrývá celou řadu velkých klíčových projektů. Eh, dále jsme začali také podporovat teritoriální přístup, který považujeme za důležitý v politice soudržnosti. A vytvořili jsme sérii plánům pro grant, grantů, jako je městská politika, eh, systém služeb a tak dále. Dále podporujeme eh, informační eh, technologie a síť ENEA, což odpovídá síti evropské síti životního prostředí a e, síť e, partnerství soukromého a veřejného sektoru. A co se týče naší zkušenosti nebo ponaučení, vnímáme technickou e, pomoc za nástroj, který se vyvíjí, a to je dobře, a má sloužit k podpoře určitého, eh, určitých základních akcí, ale to není účel, proč eh, vznikl tento systém. Musí do daleko větší hloubky, my musíme podporovat nejenom instituce, ale také příjemce, protože bez toho eh, ty programy nebu, nemohou, projekty nebudou dostatečně kvalitní a nebudou přesně odpovídat požadované strategii a podle našeho názoru e, technická pomoc je nástroj pro vyzkoušení inovativních řešení, které se později e, mohou uplatnit. Snažíme se, aby to zůstalo jednoduché, flexibilní, co nejjednodušší a v našem systému také Eh, tím, že eh, se to týká i Národního operačního programu, to nám umožňuje eh, zajistit ten přístup orientovaný na výsledek. Máme výsledkové ukazatele, devět ukazatelů výsledku a myslíme si, že to zajišťuje určitý náhled na to, čeho jsme dosahli a můžeme zajistit eh, strategičtější přístup, transparentnější a skutečnou přidanou hodnotu. Takže a to považujeme za nejdůležitější. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Mnohokrát opravdu jste eh, přesně dodržel čas. Vážení kolegové, nyní je čas na otázky a komentáře. Mám tady dv, zatím dvě jména, takže jenom připomínám, že máme na diskuzi 30 minut dohromady. A dávám slovo panu Nilsenovi. Prosím. Tak jsem mycket och Děkuji. Děkuji za ty prezentace. Viděli jsme z nich, že ta diskuze byla skutečně víc než potřebná, mělo na ní možná dojít už dřív, ale opravdu musí jíst, jít o to, aby se poskytovala speciální technická pomoc, aby bylo možno programy provádět efektivně. Já se mm, opírám o to, o co jsme se snažili s kohezní politikou ve Švédsku a jsem velice rád z toho, co řekl zástupce účetního dvora. Je evidentní, že podpora se musí soustředit na místní regionální úroveň, ne až tak moc na celostátní. A v posledních 20 letech ve Švédsku jsme opakovaně měli konflikt. Před čtyřmi pěti lety se to ukázalo zase zcela jasně mezi národními úřady, které byly vyzvány k tomu, aby převzali financování a, a regiony měly daleko větší, daleko větší potřebu specifické formy podpory. To se nedá dělat všechno na celostátní úrovni. A já si myslím, že velice často je to neefektivní věc, neefektivní způsob, jakým se zacházelo s tou pomocí. Pro mě je velice důležité, že Evropská komise možná by měla členským, vůči členským státům vystupovat, řekněme, energičtěji. Myslím, že členským státům skutečně je nutno se podívat na zoubek a ptát se jich, jak to chcete realizovat, kdo za to ponese odpovědnost. Myslím, že tady komise může být opravdu naléhavější. A tohle je argument, který by se k tomu dal použít. A třeba u nás v severním Švédsku Máme velice řídce osídlené oblasti, spoustu malých podniků, velká většina, 90% z nich má jednoho, dva zaměstnance a tam je opravdu veliká potřeba intenzivnější spolupráce a koordinace a tam je tedy možno zřizovat takovéto platformy pro intenzivní spolupráci a to může být opravdu dobrý příspěv, příklad jak postupovat v té technické pomoci společně. To tež platí pro sociální hospodářství právě v těch regionech. Když se udělá ta platforma, tak můžete dosáhnout daleko víc. A to si myslím, že by se dalo intenzivně doprovázet v rámci té technické pomoci. Jsem velice rád, že jste hovořili o té technické pomoci. Myslím, že to se ve Švédsku aplikuje velice úspěšně. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám všem za skvělé prezentace. Ráda bych se zeptala na jednu věc. Kurta, vy jste hovořili o, vše, o všech těch věcech, které máme problémy s implementací a s tím, jak potřebujeme technickou pomoc. Členské státy zjevně e, potřebují administrativní kapacity a tak dále a tak dále now I feel all the time that with all this we are just uh, trying... My se snažíme občas uhasit někde nějaký oheň, v podstatě stále bojujeme se stejnými problémy, nízká míra absorpce, bojíme se uh, nejrůznějších eh, věcí, toho, že budeme mít zdržení s platbami, nebo to bude nějak eh, zablokované, vázané a tak dále. Tedy znamená to, že asi bychom v té technické pomoci měli něco změnit a měli bychom se soustředit, jak jste zdůraznit, na to, aby to bylo systematičtější a měli bychom se snažit eh, zjistit, jakým způsobem změnit podnikatelské prostředí, protože v tuto chvíli jsou problémy s absorpcí prostředků, ale i problémy s investicemi a dalšími věcmi. Jakým způsobem opravdu pomáhat a podpořit uh, obecně reformy v administrativě a správně. Jde tady o podporu celého toho procesu a to je to, co také zaznělo ze strany banky. A i na vás mám otázku. Někdy mám pocit, že v členských státech máme různé orgány, které se věnují otázkám z různého pohledu. My třeba v Chorvatsku máme ministerstvo financí, které má ve své kompetenci e, soulad se Světovou bankou a na druhé straně máme Ministerstvo regionálního rozvoje, které se věnuje kohezním fondům, absorpci prostředků a mám někdy pocit, že oni, ta ministerstva mají různé požadavky. Uh, to znamená, že jsou tady různé parametry na investice. Není to příliš koordinované. Co byste nám poradil, co můžeme v téhle oblasti udělat? Jakým způsobem se tomu celému věnovat lépe? A v Polsku ten příklad z Polska byl hrozně zajímavý, jakým způsobem jste měnili a rozvíjeli tu technickou pomoc. Ráda bych se zeptala, na tu technickou pomoc u těch pilotních projektů. Nejsem si úplně jistá, jestli jsem pochopila, co to znamená. Proč si myslíte, že je tam potřebná u těch pilotních projektů a ne u nějakých specifických eh, projektů soustředících, soustředících se na inovace a tak dále. Možná by bylo potřeba to trochu upřesnit. A pak jste také řekl, že máte ty instituce, které jsou důležité pro implementaci politiky, eh, politiky soudržnosti a poskytujete tam technickou pomoc pro to, jak eh, lépe řešit otázku veřejných zakázek a tak dále. Děkuji. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji velice za to, že jste zorganizovala tento velice důležitý seminář. Ty prezentace byly nadmíru zajímavé a velmi užitečné. Samozřejmě různé země mají různou situaci, ale někde je ta pomoc více decentralizovaná. Německo, Francie, ve velkých, větších zemích, možná ve Skandinávii je to jinak decentralizované a v jiných zemích, třeba u nás v Litvě, je to všechno centralizovanější. A my nemáme evropskou regionální politiku a proto jsme konfrontováni se situací, kdy lidské zdroje, které jsou k dispozici na místní úrovni, jsou rok od roku menší, skromnější a proto je tady rozdíl v té alokaci evropských prostředků a Evropa signalizuje jisté problémy. Já si myslím, že bychom se měli pokusit vytvořit určitý evropský model, z nějž by se lidé mohli prostě poučit. Já bych se vás tedy chtěla zeptat, jaké máte zkušenosti Měl bych se zeptat, kde jsou výsledky lepší, kde vidíte lepší výsledky, třeba v zemích, kde je větší decentralizace, nebo naopak v zemích, kde je to všechno centralizovanější, ty systémy, protože v decentralizovaných systémech je větší míra demokracie, větší míra diskuse, myslím, že všechny země bez ohledu na jejich regionální složení by neměly lpět na jediném deklarativu struktury. Je tady především potřeba onoho ducha dobré zprávy věcí veřejných a vůli k dosažení nejlepších prostředků. Je tohle přání vůbec realistické? Odehrává se něco takového v praxi? Co se týká lokálních úřadů, které jsou um, ponechány o samotě, specifické firmy, které se snaží získávat evropskou pomoc, tak to je pro ně prakticky nemožné. Měl by existovat určitý mechanismus, který by umožnil členským státům mít určité limity nebo kvóty, kterých by bylo možno využít, protože pro příjemce samotné je dosah k evropským institucím prakticky nemožný. jsou tam příliš eh, velké bariéry, co se týká vědomostí, zkušeností. Takže eh, jedná se o konkrétní technickou pomoc, ale také poradenství. Pomoc při poradenství. My vidíme, že celá řada dobrých projektů už byla implementována přinesly celou řadu profitů. Polsko má velice zajímavé projekty, které by mohly být dobrým příkladem pro nás. Děkuji a teď prosím poslední otázka. Prosím, máte slovo. Děkuji. To je hrozně zajímavý seminář, protože se to týká věcí, o nichž by se řeklo, že je to snadné a všechno o tom víme. Je to tak jednoduché, že to nestojí za řeč, ale myslím, že realita je opravdu zajímavá, protože je naprosto jiná. Vidíme, že různé instituce mají různý přístup a různý přístup vidíme i v různých obdobích. To znamená, že je dobré o tom diskutovat, než začneme hovořit o dalším období. Chtěl bych reagovat na to, co říkala Ivana o té změny. My jsme právě dostali peníze z technické pomoci a transferovali jsme to do strukturálních reform, které se budou opírat o dobrovolnou pomoc. Komise bere peníze z technické pomoci, dává to generálnímu sekretariátu a podporuje strukturální reformy. To tedy znamená, že se tím mění ona funkce technické pomoci. Jenom obecná poznámka, potom otázka. Ze zkušenosti různých institucí a různých zemí co, jaká je a jaká by měla být skutečná role technické pomoci. Je to podpora systému na každém jeho stupni pro ty, kdo přijímají rozhodnutí nebo kdo přijímají peníze. Je to podpora při tom, jak připravit projekt, jak vybírat, jak ho udělat, a nebo je to podpůrný systém, který udělá někdo, kdo nese odpovědnost za utrácení peněz. To je komise. Komise odpovídá za utrácení peněz. Takže uh, Máme situaci, že třeba Jaspers, když Jaspers bude zahrnut, tak eh, zda výsledky poradenství Jaspersu budou per definicionem přijaty a nebo zda to už nebudou v konkurenci s něčím, tedy zda technická pomoc bude zároveň nejenom externí podporou, ale bude to také pomoc k otevření toho fast tracku, ne rychlé stopy. Protože pokud je to externí podpora, tak to může zůstat pro všechny soukromé firmy, ale pokud to dělají ty instituce, tak ta role technické pomoci bude najednou jiná, protože někdo, kdo nese odpovědnost, nese odpovědnost za tu technickou pomoc, takže nese odpovědnost za výsledek. Jako polská vláda. Polská vláda připravuje a také nese odpovědnost. Tedy, jak by to v budoucnosti mělo být? Jaká by měla být skutečná role technická, technické pomoci? Protože to spousta peněz. Často peníze nejsou utraceny a jsou transferovány do jiných oblastí. Tohle je velice zjednodušené. Omlouvám se za tu simplifikaci, ale snažil jsem se to mm, tak vyjádřit, aby to bylo srozumitelné. Děkuji vám. Zazněly tedy otázky poslanců z výboru Regi a nyní mají naši hosté možnost odpovědět nebo komentovat. Evropská komise, můžete začít? Děkuji vám, paní předsedkyně. Zaznělo zde několik poznámek týkajících se podpory regionu a místních samozpráv a nedostatečného využívání technické pomoci v této oblasti. Tak eh, správní systémy se v 28 státech liší, takže zde nemáme univerzální přístup, který by fungoval všude. A pak zde máme také princip subsidiarity. Takže alokace technické pomoci O té by měly rozhodovat členské státy podle svého vlastního e, správního systému. Ale často vidíme, že technická pomoc je koncentrována v těch centrálních orgánech, v řídících orgánech a to poskytnutí technické pomise neodpovídá e, té alokaci těch e, úkolů. Takže často je třeba delegováno mnoho úkolů z řídícího orgánu na další orgánu, ale na centrální úrovni u toho, řídící, nebo u toho řídícího orgánu zůstává velká část technické pomoci a to my nepodporujeme, protože mělo by to být ve vzájemném souladu. To je tedy takový klíčový signál, který se snažíme neustále propagovat v tomto programovém období, ale jistě dalo by se to propagovat ještě intenzivněji záleží zde také na eh, možnostech a vlastně síle Evropské komise kompetencích v této oblasti. Pak se nám zde začalo vrátit další téma týkající se podpory příjemců. My můžeme samozřejmě podpořit nějakou administrativní organizaci, která má jasná kritéria výběru, monitoringu, ale pokud příjemci nejsou schopni připravit projekty náležitým způsobem, náležitě je implementovat, tak eh, je to jenom taková prázdná skořápka, do které bychom měli peníze, takže zde je opravdu důležité se na to zaměřit i příštím programovém období na posílení té kapacity v oblasti přípravy projektů na straně příjemců a Polsko i v jiných zemích eh, se to už děje. Potom ta centralizované systémy a decentralizované systémy. Nedá se říct, že ten jeden by byl lepší než druhý. Opravdu záleží na tom, jak je vlastně e, státní zpráva řízení strukturováno v dané zemi. Ale co je klíčové, je, aby ta technická pomoc byla alokována způsobem, který kopíruje vlastně tu, ten správní systém. Potom členské státy, které přistoupily nedávno, a na to bychom asi měli reagovat i my jako komise. Někdy se děje to, že možná členské státy si myslí, že je lepší vytvořit více vrstev administrativní struktury a více výběrových kritérií a to ovšem, ale někdy eh, celou věc spíše paralizuje a neprospívá úplně realizaci eh, projektu. Takže chce to takovou zjednodušenou, jasnou eh, strukturu, a potom v těch dalších programových obdobích eh, zapojovat více organizací, ale pro začátek je opravdu důležité začít s nějakou jednoduchou strukturou. A poslední poznámka, s to také plně souhlasím, snažil jsem se na to poukázat ve své prezentaci, to je částky disponibilní v členských státech eh, na technickou pomoc eh, jsou opravdu obrovské. Někdy na to zapomínáme, Eh, vidíme to jen jako jakýsi paušál, který někde je, ale to opravdu je velká částka, která je využitelná. A my jako komise se snažíme opravdu programovat to, aby eh, využití technické pomoci na straně členských států i komise bylo rozhodně zacílenější. Děkuji vám, dámy a pánové, kdo další se chce ujmout slova. Děkuji. Objevily se zde dvě témata. Kolega z Chorvatska je zmiňoval, já jsem působila také v Chorvatsku, takže znám ta témata týkající se koordinace. My působíme následovně. Snažíme se uzavřít memorandum o porozumění a transparentně tedy zahrnout do naší strategie pro danou zemi dané aktivity. Takže někdy dojde k tomu, že jedno ministerstvo dělá, a řeší půjčky, jiné ministerstvo například technickou pomoc, tak to se řeší u zdroje. Protože my máme to memorandum o porozumění a nebo strategie, kde tedy vysvětlujeme, na čem se bude pracovat a snažíme se vyhnout těmto problémům. Také je důležité využít všechny eh, nástroje, které máme k dispozici. Eh, samozřejmě eh, máme zde tedy technickou pomoc, fondy ESIF a další. A je důležité, aby vlastně ta vzájemná podpora, vzájemný pákový efekt zde dobře fungoval. Máme například e, memorandum o porozumění eh, Bulharsko, v Rumunsku, kde tedy hovoříme o těch synergiích a velice často to kontrolujeme a aktualizujeme eh, a myslím, že to postupujeme transparentně potom k čemu by se měla technická pomoc používat a zaměřovat se nejenom na tvorbu kapacit, ale opravdu na zreformování určitých institucí jako takových. Například eh, veřejné zakázky v Rumunsku jsem zmiňovala jako eh, příklad, ale najde se celá řada příkladů v oblasti veřejné zprávy. A toto je jedno z věcí, na které my se zaměřujeme, protože nám to takto ukázala analýza, ale mělo by to jít na rámec technické pomoci. Je to otázka strukturálních reform dané oblasti, dlouhodobých programů. Členské státy by to měly přijmout jako důležitý programový cíl. Eh, poskytujeme půjčky ve spolupráci s Evropskou komisí nebo různými strategie a doufáme, že se objeví více zemí, které vlastně použijí tu eh, menší eh, technickou pomoc k tomu, aby ještě více vlastně posílili své strukturální reformy a tvorbu kapacit. Děkuji. Já zareaguji na dvě otázky, které byly směřované přímo na mě. Proč máme pilotní projekty v technické pomoci? No, Někdy si přejete určitou změnu v systému, ale nevidíte hmatatelný přímý výsledek, jako například železnici. Ale chcete například podpořit místní samozprávu v tom, aby více strategicky myslela, tak my vlastně vytvoříme určitá granty, vyzkoušíme si určitá řešení a potom vybereme to, které je nejpříhodnější. Pořád je to určitý způsob vlastně zjišťování, která je ta nejvhodnější cesta. A e, tato pomoc je vhodným prostředkem. A potom otázka institucí a financování e, mest. Ano, zde jsou určitá část, ale malá je tam celá řada dalších aspektů řízení, spolupráce, se samozprávami, s neziskovými organizacemi a my toto financujeme tak, aby ten systém jako celek dobře fungoval. My tam můžeme třeba zaplatit 10 nějakých eh, pozic, ale co je opravdu to nejdůležitější, je ta kooperace a koordinace. Nebo například projekt v oblasti statistik, tak eh, my jsme financovali určitý výzkum týkající se disagregace eh, ukazatelů, na rozpad na vlastně nižší, nižší úroveň samozprávy, aby to v tom systému bylo vidět, jak vlastně věci probíhají. Také souhlasím s tím, že technická pomoc by se měla rozhodně zaměřovat na takové ty propracovanější oblasti týkající se spolupráce, networkingu. Už to zde bylo zmiňováno. Já myslím, že zde nemusíme dělat velké změny, protože eh, ta pravidla to není umožňují a teď jde o to, aby se to také dělalo v praxi. Nemusíme zde vlastně činit žádné legislativní změny. Děkuji. Děkuji vám. Jsou další poznámky? Ano, děkuji. Já bych možná jako zástupce účetního dvora nevyjadřoval stanovisko, co se týče vládních reform nebo reform řízení, ale jsme přesvědčeni, že technická pomoc by měla sloužit ke zlepšování administrativních kapacit na národní a regionální úrovni pro eh, lepší využívání mm, fondů v budoucnu. Eh, takže omlouvám se, že se nevyjadřuji k této otázce. Nicméně, podobně jako paní Maletyč říkala, často vidíme, že existují diskrepance mezi zájmy a kapacitami eh, mezi eh, centrální a regionální úrovní těch, kteří za to zodpovídají. Třeba ministerstva pro místní rozvoj a odpovídajících regionálních orgánů. Takže tady si myslím, že je prostor pro zlepšení vztahů, kapacit, a hlavně po té ministerské linii ať už nebo ministerstva třeba, které má na starosti životní prostředí nebo energetiku a tak dále. Často tam jsou třenice a problémy ve spolupráci. K jiné otázce, co tady zmiňoval pan Nielsen, naprosto souhlasím. Mluvíme o regionální politice a to je dobré. Regionální politika je zaměřená na regionální a místní úroveň, ale ty často nebývají tak připravené jako centrální úroveň pro implementaci, pri, pri, stanovení priorit, eh, hodnocení projektů. Takže souhlasím s vaším hodnocením, že budoucí technická pomoc by se měla více zaměřit na regionální a místní úroveň. A taky souhlasím, co jste říkal, že ta platforma pro malé a střední podniky v oblastech, eh, které nejsou tak hustě obydlené, tak tam je prostor pro eh, vaši činnost. Jinak poslední několik řečníků to tady říkalo, že neexistuje univerzální řešení, souhlasím, ale existují určitá pravidla, určité inteligentní postupy, které jsou univerzální. Třeba mohu uvést konkrétní příklad. My jsme dělali audit u obnovitelných eh, eh, zdrojů energie, eh, kde, tam to byla celá řada případů. A ono to není zase tak inteligentní, když máte ve velkém členském státu, kde je 16 odvodin, a kde máte operační program, kde celý ten program implementace obnovitelných energií a dělají to dobře. Ale pak jdete na úroveň regionu v těchto 16 vojvodinách třeba, tak často je tam třeba starosta na té úplně místní úrovni a ten musí udělat stejnou práci možná jednou za celé jeho funkční období. vytvořit nebo z, z, zajistit výstavbu fotovoltaické elektrárny nebo něčeho. A zatímco na centrální úrovni oni na to jsou připraveni, znají ten trh, znají veřejné zakázky, vědí, jak to eh, může nejlépe fungovat. A, a ten chudák starosta, který jednou v životě se setká s takovým projektem, tak on dělá, co umí, ale ve finále je to ten výsledek je nesrovnatelný s tím, jak, jak si eh, hravě by to dokázala ta centrální úroveň vyřešit. Takže to je takový příklad. Eh, takže jsou, tak to jsou věci, které by třeba mohly eh, fungovat pouze na té centrální úrovni, nebo kolegové v té centrální úrovni by měli být schopni to, nebo aby byla tam optimální to zajištění. A to je jeden příklad eh, mezi dalšími. Děkuji. Děkuji vám. Je to všechno? Dobrá, takže já velice děkuji našim řečníkům za prezentace i za diskusy. Pan Olbricht říkal, že to vypadá jako lehké a jasné a že to je na pořád, ale skutečnost je jiná. Není to ani jednoduché, ani na pořád. Takže děkuji vám za vaše prezentace a nyní budeme pokračovat s naším programem. Vidím tady paní Demato v zasedacím sále, to je dobře, protože další bod na programu, co máme, se týká návrhu stanoviska zpravodajky paní Damato a je to stanovisko e, výboru ITRE o podpoře připojení k internetu v místních komunitách. Já e, navrhuji lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů do poledne e, pondělka 13. února, takže prosím, paní Damato, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dnes hovoříme o návrhu stanoviska, legislativního stanoviska, o možnosti zajistit připojení k internetu ve veřejných prostorách a je to eh, jaksi otázka přístupu eh, občanů a podniků k jednotnému digitálnímu trhu. Evropská komise by do roku 2020 chtěla zajistit, že každé město v Evropě poskytne in, zdarma internetové bezdrátové připojení. A to předseda Juncker řekl ve své zprávě o stavu Unie loni. Takže místní samozprávy mohou žádat o financování prostřednictvím jednoduché nebyrokratické procedury a e, to pro období 2017 až 2019. 8 až 6 tisíc obcí by toto mohlo získat. 120 milionů eur nám nicméně připadá málo a e, implementace také mm, pokulhává. 71 ehm, evropských domácností v roce 2015 mělo přístup k pevnému a rychlému internetu, ale na venkově pouze 28 domácností. Takže to je 96 a 36 to znamená, že je veliký rozdíl v kvalitě a um, úplnosti eh, digitálního trhu, takže je potřeba eh, celkově zmapovat regiony, které nejvíce potřebují pomoc a eh, abychom definovali pákový efekt spolu s Evropským fondem eh, rozvoje a tematickým cílem číslo 2. My souhlasíme s navrženým postupem, který je celkem jednoduchý, ale je třeba zajistit rovnováhu mezi jednoduchostí a kontrolovatelností, tak abychom mohli eh, zkontrolovat skutečnou efektivnost služeb podobu životnosti projektu. A zajištění informací eh, Broadband Competence Offices, úřadu pro eh, širokopásmé připojení, aby zajišťovali Wi-Fi připojení a zlepšení zaměstnanosti na místní úrovni. A poslední, co jsem chtěla tady zmínit, a to je asi nejdůležitější, Evropská komise zdůrazňuje, že finanční pomoc eh, by měla být zeměpisně vyvážená, ale přitom tam uvádí, že jak si první, eh, kdo dřív přijde, ten dřív mele, takže eh, v tomto pořadí by byly uspokojovány žádosti. A tady já poprosím tedy kolegy o pomoc, protože my v výboru pro regionální rozvoj bychom měli podat jasné poselství. Eh, konektivita je velice nevyvážená podle eh, jednotlivých regionů a eh, my musíme jaksi tady klást důraz na vyváženost. Mm, takže tyto principy, to jsou naše řídící principy i v oblasti iniciativ, které mají za cíl přístup k internetu na místní úrovni. Takže ten chronologický princip um, uspokojování žádostí zase zvýší tu nerovnováhu i v rámci jedné země. To znamená, ty eh, eh, oblasti, obce, které budou schopné nejrychleji podat vhodnou žádost, zase budou mít lepší připojení. Takže tolik z mé strany a těším se na vaší spolupráci. Děkuji a nyní dám slovo stínovým zpravodajům pan no, Novák a pan Rues, je to tak? Děkuji, ano, opravdu hovořím tady jménem pana Ruese Stínového zpravodaje, který bohužel nemohl dnes přijít. Za prvé chci poděkovat zpravodajce za práci, kterou odvedla paní Damato. Děkuji a chtěl bych se podělit o pár myšlenek. Co se týká lepší konektivity evropských eh, měst, tak tady máme několik klíčových věcí. Za prvé, pro místní obchodníky to znamená, že tam není investor, který by se staral o dobré internetové propojení, než se bude dělat nějaký biznis, nějaké investice. Něk- které klíčové faktory jsou skutečně zásadně důležité pro zahájení podnikatelských aktivit. Lepší internetové propojení jsou lepší elektronické služby místních orgánů, obcí, komun. To znamená, že mohou být využívány jiné zdroje lepším způsobem i pro reinvestování. Znamená to zjednodušení, výrazné zjednodušení pro občany i podnikatele. A za druhé, za další, myslím si, že každý tady ví, že lepší internet je velká podpora cestovního ruchu pro všechny obce a regiony v Evropě a určitě toho potřebujeme víc houšť. My se ve výboru REGI soustředíme hlavně na sekci 4 nařízení 283 a touto zprávou vytváříme novou sekci, která se jmenuje Bezdrátové propojení místních obcí a hlavním cílem je potvrdit, že principy koheze podle smluv bude toto nařízení podporovat, tak aby podpořilo celkově harmonický vývoj Unie a aby byly podpořeny akce, které povedou k posílení ekonomické, sociální a teritoriální soudržnosti. My Víte, svět se eh, rozvíjí velice rychle a internet neméně a neumím si představit nějakou obec, město, komunu v EU, která by neměla dobré internetové spojení. To je opravdu esenciální věc pro vzdělávání, pro obchodní aktivity, pro poskytování služeb místním úřadům. Vím, že a to je obava naší zpravodajky. Já vím, že výbor ITRE očekává nějaké pozměňovací návrhy. To, v tomto směru tam jsou návrhy už eh, v tom původním textu a je třeba je zdůraznit, opakovat a je třeba eh, reagovat na obecné principy tohoto nařízení. Several principles, uh, um, ten dokument obsahuje některé principy, jeden z nich je multilingualismus. Mohli bychom jít eh, i dále, než pozměňovací návrh 12 navrhuje angličtinu jako druhý jazyk, ale je třeba se na to podívat podrobněji i s komisí. Druhá klíčová priorita je monitoring. Věříme, že zjednodušení a monitoring uh, implementace projektu, to by měly být dvě části jedné mince. My plně souhlasíme se zjednodušenými procedurami, které navrhuje komise, ale také bychom si měli být vědomi, vědomi významu monitoringu a toho, jak se nakládá s prostředky daňových poplatníků velice se těším na další návrhy jakým způsobem bychom mohli zjednodušit a učinit svá nařízení uživatelsky přívětivější. Ve vztahu ke všem těmto principům geograficky vyvážené investice a zjednodušené procedury, které budou minimalizovat administrativní náročnost a přístup k bodům přístup k občanům a komplementárnost s ustanovením eh, veřejných služeb, tak to eh, je věc, která je velice důležitá. Plně souhlasím s nároky na to kladenými, tak aby bylo možno kvalifikovat některé návrhy. Stejně jako komise si myslíme, že by se tento dokument měl implementovat co nejrychleji a myslím si, že 24.4. pro hlavní zprávu ITRE by se mělo respektovat tak, abychom to měli eh, již před příštím létem, tak aby z toho mohly profitovat obce, veřejné služby a doufáme, že místní orgány to budou aplikovat co nejrychleji, to bude možné ve prospěch občanů, uh, obcí, regionu a celé Unie. Děkuji. Pan Papadakis, máte slovo jako stínový zpravodaj. Děkuji, paní předsedkyně. Před několika málo dny Eurostat zveřejnil poslední statistické údaje o přístupu soukromých domácností k internetu. Z toho vyplývá, že 4 pětiny občanů Evropské unie využívají internet, ale jsou značné rozdíly mezi členskými státy, co se týká napojení domácností na internet. 13 populace internet ještě nikdy nepoužilo. Regiony Evropské unie jsou tady velice různě rozvinuté, právě co se týká připojení k internetu. A samozřejmě co se týká otázky, do jaké míry jedinec s internetem pracuje a do jaké míry se elektronicky nabízejí veřejné služby. Ti, kteří nemají přístup k internetu, eh, tak těm hrozí, že prostě se nenapojí na to internetovou éru a zůstanou uh, bokem. Musíme zajistit vysokorychlostní připojení ve všech regionech Evropské unie, abychom se vyhli této digitální propasti. Pokud nebude existovat společná strategie s cílem umožnit obcím lepší připojení k internetu a nabízet bezplatné Wi-Fi sítě, tak se nám opravdu nepodaří uskutečnit ty cíle, které máme především v těch odlehlých zemědělských oblastech. A myslím, že bychom měli sledovat politiku, která bude uskutečňovat správné konkrétní cíle a k tomu je potřeba mít konkrétní představu. Ekonomická podpora musí být geograficky vyvážená, jenom tak může přispívat k ekonomické, sociální a teritoriální soudržnosti uvnitř Evropské unie. Přitom je třeba, aby specifika místních eh, komun byla ve středu pozornosti a pokud nebude uskutečněn cíl soudržnosti, tak celá ta politika ztrácí smysl je třeba zdůraznit investice do infrastruktury pro internet. A tady můžeme konstatovat, že je nedostatečně transparentní, že to kolikrát vede ke zdržení pladeb, jsou tady různé podmínky v různých členských státech a pokud se nám nepodaří splnit aspoň ty minimální požadavky, pro té iniciativy Wi-Fi pro EU, tak pak riskujeme, že vznikne internet, který ale nebude pro všechny. A pak bych chtěl říct komisi, jaké pokroky byly dosaženy při vytváření platformy pro eurozónu. To je iniciativa, která poskytuje všem občanům možnost vyměňovat si osvědčenou praxi ve vztahu k internetu a která umožňuje občanům, aby se informovali o technologických možnostech, které internet poskytuje. Děkuji paní zpravodajce za návrhy a jsem si jist, že dospějeme ke konstruktivní spolupráci i s ostatními cílovými stínovými zpravodaji. Naším cílem výboru Regi musí být zajistit, aby výhody z internetové ekonomiky šly ve prospěch všech regionů a obcí Evropské unie. Přístup přístup veřejných institucí, především v těch odlehlých oblastech internetu, musí být zaručen. To je důležité především pro ty občany, kteří v tuto chvíli přístup k internetu ještě nemají a u nich hrozí riziko, že odpadnou. Děkuji. Mr. Jakovčič. No, šestý nástroje nevidím, pan Jakovčič. Eh, takže pan Rope, jste sněhový zpravodaj. Mm, děkuji vám, paní předsedkyně, a já chci poděkovat paní kolegyně Damato za odvedenou práci. Já plně souhlasím s tím, co jste zde řekla, že je důležité se postarat o to, aby lidé na venkově měli přístup k internetu. Také souhlasím s cílem zajistit, že toto poskytnutí připojení by nemělo sedít byrokraticky, ale je třeba zohlednit, že služby poskytování internetu bývají docela drahé a e, budou to orgány místní samozprávy, které budou muset nést náklady. A musíme se tedy postarat o to, aby tyto další náklady zahrnovaly také náklady, které se týkají poskytování služeb internetu na venkově, alespoň v těch prvních fázích daného projektu. Dále se domnívám, že seznam oblastí, kde by měl eh, být poskytován přístup k internetu, je relativně omezený, protože v návrhu komise se hovoří pouze o centrech komunitního eh, života, eh, budovách místní samozprávy, ale myslím, že by se to mělo rozšířit i na knihy a další. Ještě někdo další? Prosím, máte slovo. Velice stručně, paní předsedkyně protože zde není stínový zpravodaj jako chtěč, tak chci říct, že my jako ALDE se k tomu stavíme pozitivně k návrhu. Propagace konektivity je důležitý cíl, protože naše společnost je čím dál tím více digitalizovaná a zde hraje eh, roli také vláda a samozpráva i v oblastech venkova. Je důležité eh, investovat i v těchto oblastech a eh, fungující infrastruktura, ale nemělo by to jít na úkor eh, rovných podmínek hospodářské soutěže a o to se Evropská unie musí postarat. Vyhradit eh, eh, ty částky pro Wi-Fi vítáme, ale měli bychom se více zaměřit na budoucnost. Jak opravdu mít 5G všude, Eh, v každém městě i na vesnici, ale to je téma, o kterém ještě budeme diskutovat. Děkuji. Děkuji vám. A nyní zástupce Evropské komise, generálního ředitelstva pro počítače, sítě technologie. Děkuji vám, paní předsedkyně. Je to velice zajímavá rozprava. Děkuji za ní. Vítáme to, že jsou si zde blízké pohledy na cíle i na způsob, jak jich dosáhnout. Do nás je pozbudivé to vidět, že sdílíte pohled, že je zde potřeba opravdu mít disponibilní připojení pro všechny občany EU a poskytování Wi-Fi zdarma v místních komunitách. To je opravdu zásadní téma, které se řeší zde v této sněmovně. Musíme reagovat rychle. A zaznělo zde, že jednání parlamentu na podpoří a snad se nám podaří tedy do léta rozběhnout a danou věc, pokud dosáhnete včas schody s radou. Věci samé. Pozměňovací návrhy přinášejí celou řadu zlepšení. Zmíním jenom několik z nich. Multiplikační efekt s evropskými strukturálními fondy. Určitě to bychom rádi viděli navzájem skonsolidované při realizaci zapojení místních samozpráv, eh, malých a středních podniků v místě a vlastně všech aktérů s nějakým digitálním smýšlením. To jistě také bude propagováno tímto postupem, takže i zde se výrazně náhodu, ná, názorově shodujeme a to vítáme. Potom zde zazněla jedna věc, kterou je třeba zdůraznit. A můžou tam být určité problémy a to je ten princip, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Jde o geografickou vyváženou distribuci daných voucherů. Jak víte, eh, vlastně právním základem je Connecting Euro Facility. A prostřednictvím tohoto nástroje třeba si uvědomit, že nefunguje tak jako strukturální fondy. A není to tedy primárně nástroj politiky soudržnosti, ale je to nástroj, který je nastaven tak, aby propagoval a podporoval ty nejlepší projekty a motivoval tedy uchazeče, kteří chtějí čerpat z tohoto nástroje. Proto jsme eh, zde nešli cestu, že bychom zde vytvořili nějaký precedens, který by pak změnil ten postup při CEF, ale chci vás, vážení poslanci, ujistit, že maximálně zohledníme tu potřebu, aby zde bylo opravdu spravedlivé rozložení a nebudeme se nějak eh, excesivně zaměřovat na určitou regionální oblast při distribuci voucherů. Co se týče CEF, tak v této souvislosti zavedeme určitá pravidla, která Eh, umožní určitý minimální, maximální množství distribuce voucherů ze strany členských států a také ne více než eh, jeden voucher na eh, určitou komunální úroveň, na určitou municipalitu. Musíme zde nastavit striktní pravidla v legislativě na úrovni pracovního programu tomu ty kapacity máme, zorganizovat náležitě eh, distribuci voucherů tak, aby byla pokryta veškerá území Evropské unie. Také sdílíme váš pohled na to, že si přejeme, aby zde byl princip mnohojazyčnosti umožňující přístup všem obcím k tomuto financování. Také zjednodušíme eh, postup při ucházení se o tyto projekty, takže i ty obce, které jsou velmi malé, aby s nimi bylo zacházeno stejně e, a rovně jako s většími obcemi a municipalitami, tak aby si opravdu všichni v tomto režimu byli rovni a to ukážeme, až proběhne ta první výzva, což bude pro nás taková pilotní výzva. A distribuce prostředků, o té budeme informovat vás i všechny další zainteresované aktéry. Na závěr bych ještě zareagoval na něco, co zmínil jeden ze stínových zpravodajů. Zdá si ty náklady Eh, na vytvoření, připojení by měly být také podpořeny tohoto režimu. My jsme navrhovali eh, financovat jenom vlastně ta zařízení a instalaci, ale ten provoz by měly zajišťovat eh, obce. Myslíme si, že to je vyvážený přístup, tak to bývá i v pravidlech strukturálních fondů, aby zde byla společná zodpovědnost příjemců i poskytovatelů financování. Děkuji, paní Damato. Chcete uzavřít tuto diskusi? Ano, děkuji. Velice stručně chci všem poděkovat za jejich příspěvky. A my budeme mít ještě setkání s nových zpravodajů, kdy zapracujeme vaše návrhy. Děkuji. Nyní se dostáváme k velice podobnému tématu. A sice budeme pokračovat se stanoviskem, které připravuje Andrew Lear. Eh, příslušným výběrem je výbor ITRE. Je to zpráva na téma eh, Evropská gigabitová společnost a 5G. Spadá to do širšího tématu Evropský kodex eh, elektronických komunikací a jejich role v místních komunitách. Eh, máme zde tedy projednání návrhu stanoviska, připomenu termín pro pozměňovací návrhy pátek 10. druhý v 11 hodin. Je to tedy velice brzy. A nyní má slovo pan Jur, aby promluvil o tomto tématu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jsou zde velké investiční výzvy pro Evropu, pokud chce naplnit ty cíle, které představila v září loni komise. A sice zavést 5G v příštím roce, s tím, že v roce 2020 bude 5G ve všech městských oblastech a rychlost 100 megabitů pro všechny domácnosti, pro download. 5G je opravdu zásadní téma a pokusíme se zde vyhnout eh, nějakým takovým pouhým bezobsažným eh, výkřikům. Musíme si zde opravdu jasně říci, o čem hovoříme. Komise odhaduje tedy, že bude potřebovat nějakých 150 eh, miliard eur nad eh, daný rámec investičních trendů. A myslím, že zde může regie nejvýrazněji přispět svým stanoviskem. Jistě eh, tyto finance mohou výrazně přispět k náplněním cílů. Je tam 21,4 miliard danému programovém období a máme zde jednotný digitální trh a náklady na IKT a víme, že je řada eh, možností financování, například v eh, CEF, eh, Evropský investiční fond a také fond Evropské investiční eh, banky pro širokopásmé připojení. Ale musíme se zde zásadně promyslet to investování. V roce 2015 více než 75 eh, občanů USA mělo přístup ke 4G, a USA to není úplně kompaktně rozložená e, populace, ale přesto 75% e, lidí měla přístup ke 4G. V EU to bylo jenom 28%. A v Severní Americe v roce 2020 bude 110 e, milionů lidí v USA využívá 5G, zatímco v EU to bude jenom 20 milionů. Takže širokopásmé připojení, eh, Wi-Fi a podobně si žádá, abychom zde spolupracovali s investory, ale poskytli také státům jejich flexibilitu. Výsledky výzkumu ukazují, že kapitálové výdaje jsou větším faktorem než eh, vlastně struktura trhu, která vede také k cenám pro spotřebitele. Odhaduje se, že 90 snižování cen v Spojeném království bylo dáno právě díky kapitálovým investicím a ve Francii a v Německu to bylo ještě větší snižování. Takže musíme se postarat o to, aby zde byly podněty pro investory, pro společnosti, aby dělali svoji práci a investovali. Ale musíme si uvědomit, že pokud se utahují opasky, tak eh, firmy nechtějí rozpoutávat velké eh, projekty. Takže to si musíme uvědomit, když hovoříme o tom, že budeme na velké společnosti eh, tlačit protože i oni vlastně sdílí ta e, rizika. E, společnosti podnikatelé potřebují větší e, jistotu v souvislosti s projekty a to, že vše bude probíhat spravedlivě a otevřeně. Moje zpráva tedy spíše propaguje reformovat stávající programy a nevytvářet nové mhm, struktury, to znamená podívat se spíše na CEF a na vrch Omnibus, aby bylo možné eh, orgánům lépe kombinovat EFSI eh, a ESI. V naší skupině, našem výboru eh, REGI se musí podívat hlavně na překrnutí nedostatků v investování v oblasti telekomunikací. Já jsem například v Use v Derbyshire a mezi British Telecom a, a naším samozprávným orgánem bylo vytvořeno řada smluv eh, týkající se pokrytí internetu a dosažení nějakých 98% v roce 2018. Takže my si uvědomit eh, problematiky ESIF 5G a také to, že ta eh, technologie bude zprvu spíše dostupná v hustě osídlených oblastech. Potřebujeme větší rovnováhu v oblasti eh, aktérů na trhu a větší jistoty pro investory. Eh, potřebujeme spolupráci se spotřebiteli a podnikateli. prvky nového rámce by zde mohly tedy zohlednit obě skupiny. Zjednodušení kodexu komunikací by znamenal eh, pobídky pro podnikatele jako investory, ale i pro spotřebitele by to mohlo být potom snažší. Máme ale určité obavy týkající se změn mm, v oblasti nástrojů národních regulátorů, obojíme se další administrativní Eh, zátěže, notifikace Bereku a nejenom těm vnitrostátním eh, orgánům. Pro mě a pro tento výbor je důležité, aby o těch významných eh, rozhodnutí v oblasti telekomu rozhodovaly členské státy a to je něco, o čem EKR vždy hovoří, že nejlepší je implementovat co nejblíže na co nejbližší úrovni konkrétních lidí a umožnit eh, přizpůsobit eh, záležitosti okolnostem panujícím v členských státech a v lokální úrovni. My se obáváme, že komise vytvoří zberek eh, permanentní agenturu EU a že potom zavede prováděcí akty které umožní vlastně ten přístup z hora dolů. Proto jsme eh, znepokojeni eh, cestovní mapou 5G, která je dosti preskriptivní a to by mohlo být problém. A u cílu mobilního internetu komise vidíme, že se těžko těch sílů dosahuje, protože každý ten stát je jiný. Takže jde o to mít zde podporu investorů, ale nepřehánět to s regulací a umožnit, eh, aby zde tomu velely vlastně ty místní orgány a úřady. Děkuji, nyní mají slovo stínové zpravodajové, prosím. Děkuji. Především bych chtěl poděkovat zpravodaji. Myslím, že ten návrh je velice dobrým výchozím bodem za, vý, jako výbor regi, myslím, bychom měli klas důraz na teritoriální a sociální soudržnost v souvislosti s konektivitou 5G. A řekl bych, že e, musíme překonat digitální nedostatky v venkovských oblastech e, a zlepšit dostupnost širokopásmového připojení, protože podle Mm, rozhodnutí, podle zjištění komise pouze 8 eh, domácností na venkově eh, má eh, přístup k širokopás, k 5G digi, konektivitě, což je 50 celostátního průměru. Druhá věc, kterou bych chtěl tady říci, je otázka finanční podpory, eh, která samozřejmě má být dostupná všem, aby dosáhli tohoto cíle technologického, ale nejde o to jenom do toho problému nalévat peníze. Potřebujeme strategické dokumenty, které budou specificky um, přizpůsobené potřebám jednotlivým eh, zemí a, a regionů, které se velmi liší i v rámci jedné země. Další věc, přístup občanů k digitálnímu obsahu za rovných podmínek, to je základně téma, které souvisí s geoblockingem a samozřejmě jsou určité citlivé otázky spojené s geoblokováním v souvislosti s ochranou duševního vlastnictví, ale musíme mít dále na mysli, že nemají, nemá docházet k neopodstatněným umním restrikcím na evropském trhu. A v neposlední řadě si myslím, že zvyšování uvědomění a, a, a, a jaksi digitální gramotnosti občanů v Evropské unii je taky věc, na kterou je třeba klást důraz a proto je třeba také eh, eh, šířit informace v rámci boje proti kybernetické kriminalitě a podobně. Čili to by mělo probíhat paralelně s rozšiřováním těchto nových technologií, takže to jsou věci, které považujeme z pohledu EPP za důležité a já se těším na spolupráci se zpravodajem. Děkuji. Paní Rodriguez, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já tedy nejprve poděkuji zpravodaji za dokument, který nám předložil. My víme, jak je dnes důležitý internet, a, ale také jak je důležitá rychlost připojení. Je to důležité v celé řadě odvětví a pomáhá to odbourávat bariéry. Internet má celou řadu výhod, které jsou ale nerovnoměrně rozdělené mezi jednotlivé země i mezi jednotlivé občany jedné země zkušenost eh, minulých, eh, jak si ukazuje, že eh, ne všude je stejná rychlost a samozřejmě to platí obzvlášť pro venkovské oblasti. A jak říkal zpravodaj, my bychom měli se zamyslet nad tím, jak má Evropa vlastně spoždění oproti Spojeným státům a Dálnému východu, co se týče technologie 5G Internetová konektivita dosáhne velkého, velké role v podpoře rovnosti příležitostí, vytváření pracovních míst, eh, zlepšování životních podmínek populace, ale je pořád třeba si uvědomit, že technologie 5G nám také připraví eh, vlastně nový svět, který změní náš pohled na život a změní odpovědnost. Čili bude potřeba brát v úvahu některé aspekty, o kterých tady kolegové už hovořili, ať už se jedná o pokrytí sítě, která bude muset brát v úvahu i odlehlé venkovské oblasti nebo specifické regiony, eh, zvláště odlehlé eh, regiony a ostrovy Eh, rentabilizace existujících investic, vytváření eh, mechanismů, které budou lákat investory, aby sázeli na 5G, vytváření připojení zdarma pro všechny občany v rámci programu Wi-Fi for Europe, a na to budeme muset na všechno myslet už při e, vytváření a budování sítě 5G. Budou potřeba postdoc a výzkumná centra e, v rámci spolupráce soukromého a veřejného sektoru. A samozřejmě Horizont 2020. V tom musíme nalézt otázky bezpečnosti, Hovořilo se o zjednodušení, to ano, je třeba garantovat, že dojde ke zjednodušení a že hospodářská soutěž musí být také transparentní. Evropská unie podle našeho názoru by si měla klást za cíl být v čele rozvoje G5 odpovědným a inkluzivním způsobem. Děkuji. Uh, Děkuji. Další stínový pan Milton a potom paní Jakovčič. Děkuji, já budu velice stručný za pana Jakovčiče. Opravdu mě velice těší ten návrh stanoviska a zvláště to, že se klade důraz na stávající programy Horizon 2020 a já to eh, interpretuji tak, že pan zpravodaj si myslí, že je třeba pro úspěšnost těch programů navýšit i jejich rozpočty. Eh, v bodě 4 eh, zpravodaj se chce výrazně opírat o iniciativy členských států. Já si myslím, že potřebujeme výrazný evropský přístup, tak, abychom zabránili vzniku nejrůznějších rozdílů mezi členskými státy ve vývoji 5G a jeho šíření. Takže já bych ten bod 4 rád formuloval trochu pozitivněji a evropštěji. Děkuji. Děkuji. Nevidím paní Vána, takže paní Damáto má slovo. Děkuji. V této zprávě se zase jedná o přístup k internetu pro růst, hospodářskou soutěž, soudržnost Výhody, které z toho vyplývají pro evropskou op, e, populaci, jsou obrovské. Jedná se o rozšíření transparentnosti, vědomostní a tak dále. Otevírá nové horizonty a představuje efektivní rámec pro občany, eh, chytrý provoz, eh, zdravotní péče na dálku, internet předmětů, Eh, inovace, to jsou všechno příklady na pár kliků. A je třeba investovat nejenom do 5G, ale také do sítě 4G pro celou Evropu, včetně venkova a včetně málo obydlených oblastí, protože je třeba zajistit eh, internet, přístup k internetu i na takzvaných bílých místech, která nejsou zajímavá pro velké operátory. Takže třeba Eh, malé a mikropodniky mohou pak eh, mít výhodu a pak budou všechny kouty Evropy připojené na informační dálnici. A proto je třeba stanovit závazné cíle eh, pro všechny členské státy a všechny evropské regiony. Nikdo nesmí zůstat u cesty a mnoho a rozvoj občanů a, a, a občanská Ehm, práva eh, se provádějí taky přes internet. Děkuji vám. Pane Rope, za stínového zpravodaje. Taip, labai ačiū pirmininkė. Děkuji pranešėjui ir norėčiau per... Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat zpravodaji a Dovolte, abych omluvil kolegu Vana, který je stínovým zpravodajem. Kolegyni Vana, která je stínovou zpravodajkou a, vyjad, a tady budu hovořit jménem. Přístup k širokopásmovému internetu může zásadním způsobem přispět k pokroku. Především v regionech, které jsou odlehlé, vzdálené od metropolí. I to může přispět k teritoriální a sociální soudržnosti, k udržitelnosti celoživotního vzdělávání a k pokroku, co se týče podnikatelských aktivit. Proto bychom měli věnovat více pozornosti veřejným službám v tomto kontextu. Přístup k internetu musí být vnímán jako právo, nárok. Když hovoříme o rovných příležitostech mezi muži a ženami, Měli bychom zdůraznit důležitost přístupu k internetu. Při dosahování tohoto cíle, co se týká o nich 25 let licence na využívání rádiového spektra, tak tento návrh může znamenat soustředění služeb pouze v rukou velkých hráčů a tím by se zase přispívalo k umenšování konkurence. Když se ohledneme zpět na počátky konektivity 4G, měli bychom si klást otázku, zda by se v současné době mělo souhlasit se stabilizací alokace radiového spektra na 25 let. V Belgii vidíme monopolizovaný trh, který nezajišťuje ceny, které budou výhodné pro spotřebitele. A Belgie není jediným příkladem, jak to je s harmonizací a centralizací. Pouze v případě, kdy centralizace je prostředkem k dosažení cíle, tak je na místě. Proto nemůžeme podporovat přístup, který zaujala komise. Víme, že členské státy jsou proti centralizaci, proto byl zvolen koordinovaný přístup vůči rádiovému spektru, který vnímáme jako pozitivní. Děkuji a jménem eh, stínového zpravodaje ještě poprosím zástupce DG pro technologie a elektronický obsah. Máte slovo. Děkuji. Zaznělo tu spoustu věcí, tak eh, možná na některé z nich zapomenu, ale když dovolíte, tak bych eh, měl pár obecných poznámek a pak pár konkrétních. Za prvé, nejdřív to, co řekl pan zpravodaj, opravdu vítáme. To totiž podporuje návrh komise a ambice, které má komise pro, do roku 2020, 2025. Tady je jasně vidět, že se musíme tak, abychom drželi krok s ostatními kontinenty, držet um, svých plánů, tak aby Evropa zůstala i v 21. století prosperujícím kontinentem. Mezera mezi investicemi, které jsou potřebné, to jsou investice, které musí být smart, inteligentní a je třeba využívat synergie bylo tady zmíněno se v FC a v nedávno fond Connective Europe. Všechny tyto nástroje mají za cíl, aby veřejné prostředky byly investovány inteligentnějším způsobem než v minulosti a myslíme si, že je tady opravdu vysoký potenciál, jak překlenout mezery, které byly definovány. A teď pár specifických eh, poznámek k jednotlivým návrhům a kritickým slovům, která zde zazněla. My si nemyslíme, že eh, předložené návrhy zvýší míru centralizace a byrokracie. A to v tom smyslu, že jsme identifikovali celé, celou řadu slabých míst, o nich si myslíme, že je potřeba na ně reagovat, abychom se pohnuli dopředu. Máme národní širokopásmové plány, máme tady tu dimenzi 5G a to je jeden z klíčových aspektů, jak zajistit, aby se každý členský stát vyvíjel žádoucím směrem Některá kritická slova, která zde zazněla, hovoří o byrokracii a malé míře nezávislosti národních orgánů. My si všichni myslíme, že případně můžeme podpořit orgány, národní regulátory, buď jako individuální regulátory na národní úrovni, pokud bude potřebné, co se týká oblasti práv spotřebitele, anebo kolektivně jako orgány, tak aby to byly plnohodnotné, plnokrevné agentury na evropské úrovni. To, ty, to spektrum eh, přidělené na 25 let bude znamenat jistou míru jistoty pro všechny hráče na trhu, ale zároveň tady bude větší míra povinnosti využít to spektrum. Zajistíme, aby nevznikalo něco jako neužívání tohoto spektra. Jak to řekl již zpravodaj, samozřejmě jsou tady návrhy, že v tuto chvíli máme určité problémy, ale předpokládáme, že až se technologie 5G stane standardem, tak případně mm, budou rychle uvolněna nějaká doprovodná spektra. Pak jsme také přesvědčeni, že to pomůže při definování společného rámce, tak aby bylo zaručené, že jednotna, jednotlivá rozhodnutí členských států budou svým způsobem harmonizovaná. My bychom rádi, aby tohle vzešlo z tohoto návrhu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Pan Luer, máte slovo. Děkuji za všechny komentáře a poznámky. Zcela zjevně mnozí kolegové hovořili o významu internetu, internetové konektivy jako takového. Myslím si, že je třeba potřeba, pokud kolegové prominou, Musíme se vyhnout tomu, aby se o internetu přestalo s prominutím mm, prázdně hovořit. Je třeba využít tu technologii 5G, ale musíme přestat říkat, jak důležité to je. To si myslím, že dneska už všichni vědí. Co řekl pan Máto, co se týká pokrytí a rozdílu mezi pokrytím 4G pro každého, což bude asi snáze dosažitelné než 5G pro každého. Je třeba mít tady rovnováhu mezi tím rámcem, mezi tím, co se snažíme ovlivnit. Zcela zjevně jsou tady různé názory na berek a na spektrum. Tady jsou velké auční ceny za spektra. Ti, kdo ho koupili, chcejí, chtějí dosáhnout zlepšení infrastruktury a pak to bude mít eh, jenom ve prospěch spektra. Já děkuji každému, kdo se vyjádřil. Mí ehm, poradci si všechny poznámky poznamenali a slibuji, že je využiju pro svou další práci. Děkuji. Děkuji. Teď další bod pořadu jednání. Hodnocení provádění programu Horizont 2020 v souvislosti s jeho střednědobým přeskumem a návrhem rámcového programu číslo 9. Parlamentní výbor pro průmysl se teď věnuje významu programu Horizontu 2020 a jeho implementaci a výbor REGI se rozhodl vypracovat stanovisko zpravodaje pan Van, Van Miltenburg, který dnes představí návrh svého stanoviska. Návrhy, pozměňovací návrhy 13.2. poledne můžete předkládat. A teď dám slovo panu Van Miltenburgovi. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jak už jste řekla, zaměřujeme se na realizaci programu Horizon 2020. Nějakých 80 miliard eur eh, je v tomto programu, takže to je hlavní eh, program pro financování eh, vědy a výzkumu v Evropě. A já se ve svém stanovisku zaměřuji na to, co by bylo možné zde zlepšit. V tom zbývajícím čase, kdy poběží nyní program, ale i po roce 2020. Východiskem programu je, a podle mého názoru by mělo zůstat, podporování excelentnosti ve výzkumu a inovacích. Proto také eh, jsem proti kritériu kvót, které se zaměřuje na větší geografické rozložení, protože díky excelentnímu výzkumu zlepšíme naši konkurenční pozici. A já jsem nedávno diskutoval se zástupci všech různých sektorů, které by mohli profitovat z horizontu 2020, abych zjistil, co funguje dobře, ale co také by bylo možné zlepšit. A nezaměřoval jsem se na organizace, které sídlí v Bruselu nebo do, doma mě v Nizozemsku, ale cestoval jsem i do země vás, paní předsedkyně, do Bulharska, kde Horizon 2020 ještě není úspěšný, podobně jako v dalších zemích, takzvané EU 13. A zde by se měly lépe využívat evropské strukturální a investiční fondy pro budování kapacit v oblasti výzkumu a investicí. Je zde velká odpovědnost členských států, které se musí starat o rámcové podmínky. Musí se postarat o to, aby každá investice do výzkumu měla také maximální dopad. Jinými slovy, jsou zde i na tahu členské státy, aby ukončili, eh, nebo aby, aby zlepšili strukturální reformy. Strukturální reformy a investice, to jsou věci, které jdou podle mého názoru ruku v ruce. Horizon 2020 a fondy ESI se od sebe liší zaměřením, cílem a asi to tak zůstane i v budoucnosti. Neměly by se tyto programy navzájem míchat, ale eh, je možné je lépe propojit, tak aby zde byly lepší synergie v tom místě, kde jsou uplatňovány. Dále navrhuji, abychom zde měli novou výkonnostní rezervu. To znamená, že část fondů ESI by se eh, uvolnila teprve v případě, kdy jsou splněny ty doporučení specifické pro členské státy v oblasti výzkumu a investice, protože zde téměř všechny státy členské zaostávají v té dohodě investovat 3 HDP do výzkumu a rozvoje. Jiné velmoci, USA nebo Čína, jsou nám o mnoho, mnoho kroků napřed. A proto rozpočet v horizontu 2020 se musí navýšit z 80 miliard na 100 miliard eur. Dále uvádím několik dalších věcí týkajících se těch tzv. Seals of Excellence a v pozměňovacím návrhu ještě eh, tuto věc rozpracuji. Potom řeším otázku inteligentní specializace, to je také velmi důležité. Výrazný eh, program excelence je zásadní pro EU. Měli bychom se postarat společně o to, aby se nám excelentní znalosti nestrácely, protože zde nebudou dostatečné rozpočtové prostředky nebo jiné problémy, protože je potřebujeme pro řešení výzev v budoucnosti. Děkuji vám za pozornost a těším se na reakci kolegů i na spolupráci se stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji nyní dostane slovo stínový zpravodaj pan Zver. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych panu kolegovi poblahopřál ke skvěle odvedené práci při vypracování návrhu stanoviska týkajícího se hodnocení programu Horizon 2020 je známo, že Evropa v posledních staletích byla velice inovativní, pocházelo odsud mnoho vynálezů, teď to vypadá, že jakoby Evropa stanovnovala a to je třeba zvrátit tento trend. Evropa musí být nadále inovativní. Nejde jenom o program Horizon 2020, ale i o ESIF, o Erasmus Plus a další věci, ke kterým můžeme přispět, ale pouze budou-li splněny určité předpoklady. Ve srovnání s minulým eh, rámcovým program pro vědu a výzkum jsme Horizon 2020 výrazně navýšili a v posledních deseti letech jsme také eh, v rámci politiky soudržnosti navýšili prostředky pro inovace a konkurenceschopnost. Nyní je ale nejdůležitější Hmm, zaručit optimální synergie mezi fondy. Tak bude možné také zvýšit účinnost veřejných financí. Každý, každé euro investované do tohoto fondu eh, umožňuje maximální synergie a multiplikaci prostředků. Také souhlasím s jedním z hlavních výroků stanoviska, že excelence a konkurenceschopnost mají být nadále základem rámcového programu pro vědu inovace Evropské unie. Evropské strukturální a investiční fondy nadále musí podporovat regionální růst a soudržnost. Jsou zde sice dva rozdílné cíle, ale navzájem se doplňují. A něco podobného jsem nedávno také kontaktoval při výměně názorů se zástupci výzkumných eh, organizací. Ti tehdy navrhovali, aby EU v rámci politiky soudržnosti podpořila základní výzkum, aplikovaný výzkum a e, rozvoj evropského výzkumného prostředí. To by měly podpořit evropské investiční fondy i strukturální fondy, ale mělo by se to týkat opravdu programů na maximální technologické úrovni, takzvané TR programy. Evropské instituce navrhují jasné e, dělení kompetencí, ale uvědomují si, že to je možné pouze při zvýšené účinnosti spolupráce v obou oblastech. Dovolte mi zareagovat ještě na dvě záležitosti v závislosti eh, na devátém rámcovém programu pro vědu a výzkum. Musíme si uvědomit, že jsou zde velké rozdíly mezi členskými státy při rozvoji badatelských kompetencí a nadále by tento program tedy měl udržet programy podpory u těch nejméně úspěšných eh, států při čerpání prostředků Horizon 2020 a je třeba některá pravidla zlepšit, zjednodušit, například eh, rovné zacházení, snadnost přístupu. To je něco, co musí existovat. Není jasné, proč v rámci ESI některé organizace které jsou neziskové, ne, nedostanou peníze, dostávají peníze od státu, ale nedostanou je z programu Horizont 2020. Já zde nemůžu reagovat na všechny problémy, protože v té zprávě to opravdu mnoho, ale těším se na další spolupráci a přeji panu zpravodaji úspěšný výsledek. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem se teprve eh, na poslední chvíli dozvěděla, že ze kolegyně nemůže být, takže já zmíním jenom několik drobností. Děkuji panu eh, Miltenbergovi za to, že poukazuje na to, že Horizon 2020 je zde pro ten excelentní výzkum a tak to má také zůstat. Na to bychom měli dbát že zde jsou vlastně dva různé eh, programy. Jeden pro podporu excelence a druhý v rámci politiky soudržnosti pro ty základy, pro infrastrukturu a pro rozvoj nových technologií, tak jak jsme to stanovili. Ale čeho musíme úspěšně dosáhnout je to, aby oba dva nástroje byly mnohem účinněji navzájem propojené, tak aby to příslušným regionům dalo šanci postupně si budovat tu excelentnost, tedy těm regionům, kde ta excelentnost ještě takto není. Podporuji pana zpravodaje také v tom, že rozpočet pro Horizon 2020 musí být náležitě eh, tedy uspořádán i v tom následujícím programu, jestli to mají 100 miliard nebo ne, o tom se dá jednat, ale nesmí nastat opět taková ta situace, že by eh, to šlo prostě ve prospěch EFSI a Junckerová plánu by se prostě vzaly prostředky z rozpočtu na evropský výzkum a vývoj. O to se musíme postarat, abychom takovýmto krokům v budoucnu zabránili. Důležité je také upozornit na jednu věc, možná s také otazníčkem do zprávy, v souvislosti s Brexitem. Spojené království je jeden z největších účastníků v programe Horizon 2020. A v souvislosti s Brexitem je možné, že ještě před ukončením programového období Horizontu 2020 dojde k drastickým změnám. Ta jednání jsou naprosto otevřená, nicméně měli bychom poukázat na to, že bychom se měli snažit hledat řešení v rámci politiky, vědy a výzkumu, aby se tady něco nestrácelo a nedocházelo ke vzniku škod na straně všech účastníků, které si opravdu vůbec nikdo nepřeje a nikdo je nemůže za ně být odpovědný. Já nevím, jak to naformulovat, abychom nepředjímali eh, jednání o Brexitu, ale panu zpravodaji jistě napadne nějaká dobrá myšlenka. Jednu věc moc nechápu, možná je, s tím mám takový omyl a to je ta výkonnostní rezerva. S tím mám problém. Už máme výkonnostní rezervu v politice soudržnosti, kterou parlament považoval za dost problematickou, protože tam nejsou žádná skutečná kritéria zavádět ještě novou nebo další výkonnostní rezervu si myslím je ještě komplikovanější, ale to si můžeme spolu vyřešit i bilaterálně, jinak si myslím, že to, co se nám, pane kolego, zde představil, je opravdu velice kvalitní. Děkuji. Děkuji vám, pan Loer, za stínového zpravodaje. Ano, děkuji co já jako zpravodaj ke věci 5G, tak tady v případě horizontu 2020, tak to má tedy ten širší evropský význam. Jsou země mimo EU, které se účastní Horizontu 2020 a nevím, proč by tak tomu nemohlo být i v tomto případě. A týká se to tedy vzájemného, eh, vzájem, vzájemného mm, prospešnosti spíš než vybírání češinek. A, takže co se týče vyhýba, jaksi zamezení škodám, to je přesně ono. A myslím si, že rozdíl, který je mezi 20, horizontem 2020 v čistě významné, výzkumném smyslu a v smyslu investičním nebo místních kap, eh, místního budování kapacit, musí tedy po, pokračovat v zájmu komplementárnosti v tom smyslu, že to není totéž a nemá to být totéž a podporuji, co tady zaznělo o tom, E, v souvislosti s Junkrovým plánem, což považuji za velký důvod k obavám. Děkuji. Další stínový zpravodajové, paní Demato. Děkuji. Stručně, paní předsedkyně. E, tady se jedná o navýšení Eh, prostředků eh, na Horizont 2020 a, a eh, v, také v dalších programech s tím, že je potřeba čelit tlaku a zvýšit efektivnost veřejného financování. Hovořil o tom parlament, hovořil o tom rada, o nutných opatřeních, nejenom e, žádoucích. A je třeba tady sjednotit ten cestovní mapy tak, abychom e, do budoucna postupovali konzistentně, je potřeba věnovat pozornost nebezpečí, které synergie nicméně obsahují a myslím si, že eh, využívání prostředků eh, je samozřejmě v rukou členských zemí, co se týče žádného hospodaření, ale ten dohled musí zajistit komise. Členské země musí aplikovat strategii inteligentní specializace, aby působili v daných regionech a komise by měla posilovat národní kontaktní místa a styk s řídícími orgány pro národní prostředky. To znamená, že ten postup je vlastně celý pře, přeorganizovaný. Ono to sice má být velmi přínosné, ale obsahuje to mnoho rizik, protože dochází k naprosté změně politiky soudržnosti, která se vlastně mění, v, aby eh, byla v souladu s ostatními programy tam je naděje sice, že se zrychlí rozvoj e, e, regionů, které mají určité spoždění, ale některé země, třeba včetně Itálie, možná nebudou schopny dosáhnout těch žádoucích výsledků a e, s tím, myslím, se se spravodajem shodujeme. A v neposlední řadě ten punt excelence, inovace a výzkum v malých a středních podnicích, ale ta absence excelence není zase v souladu s, s politikou soudržnosti. A takže eh, by měly mít eh, malé střední podniky mít příležitost získat víc prostředků a eh, tak děkuji, pan uh, von Nistelrooy a poté pan Obrecht. Takže prosím, stručně. Stručně, děkuji. Děkuji. Uh, takže já jenom stručně. My bychom měli prokázat, že jsme ambiciózní, v tematickém cíli 1 se jedná o eh, vědomostní společnost a inovace a my jsme zdvojnásobili naše operační programy. Takže chceme ukázat, že přispíváme, protože těch devět programů má být o excelenci. Ano, ale ono je to tak trochu v oblacích a teď bychom to měli postavit na zem. Takže je tu spousta Eh, vědomostí, které mají za cíl zajistit růst a zaměstnanost, ale prostředky, které my využíváme na RIF, to, to je stejné jako v základním výzkumu. Takže bychom se měli eh, ukázat trochu jasněji. Za druhé, tady v tomto výboru jsme prezentovali schody k excelenci, pilotní projekt a potom akce pro země, které ještě musí urazit kus cesty. A to odráží důvody, jak se třeba říkala, že to chce najít cestu, jak se koncentrovat a, a naučit se, jak toho dosáhnout. A excelence, excelence, jasně ale také excelence je koncentrovaná. Po rozšíření nějakých 30 milionů lidí eh, se přesunulo ze, starých, z nových členských zemí do starých členských zemí a to často byly eh, vysoce vystudovaní lidé, takže ono to vyvolává jakousi diskusi eh, mezi výzkumným projektem a, a tím co e, vlastně to znamená v zemích třeba, kde ubývá obyvatelstvo. Takže dobrá, potřebujeme intenzivní rozpravu s vámi, chceme vás podpořit, my podporujeme ten program a celý ten inovační trend s tím, že to je v souladu s pravidly státní podpory, ale program 9 není. Proč? V době, kdy bychom měli být rychlejší. Takže proč? Komise předložila Evropský inovační program v oblastech výzkumu a teď mají přípravu na období po roku 2020 17 expertů, jsou tam dva nizozemci, a to má být inovační přístup. A o tom bychom měli intenzivně diskutovat v nadcházejících nějakých dvou letech a společně připravíme pozměňovací návrhy, abychom dosáhli našich cílů. Děkuji. Děkuji, pan Albrecht. Děkuji. My bychom měli hovořit jasně. Za prvé kritérium excelence, pokud chceme, aby Evropa byla konkurenceschopná, tak potřebujeme centra excelence, to je jasné. Samozřejmě ono to není geograficky vyvážené, to je jasné. A proto celou řadu let vedeme diskuzi o tom, zda dávat evropské peníze do politiky soudržnosti, abychom vybudovali schody k excelenci a připravili regiony eh, k vytvoření různých center a naplnění kritérií excelence. Zatím to tak úplně nevypadá, ale taky bychom měli jasně říci to, co teď říkal Lambert. Máme v rámci politiky soudržnosti i čistý výzkum. Tak to prostě je a už to tady taky zaznělo, velká část evropských peněz jsou na soudržnost jdou do výzkumu. Proč? Protože to není geograficky vyvážené. A jestliže tu není geografická rovnováha v horizontu 2020, my jsme otevřeli dveře tematickým cílům, aby se peníze dávaly do výzkumu. A to výzkum je v horizontu 2020 na základě kritéria excelence a výzkum je součástí politiky soudržnosti, takže možná je na čase objasnit, vyjasnit, jaký typ eh, výzkumu eh, to má být. A pak je tu další věc. V horizontu 2020 jsou různé typy výzkumu. Třeba celé to partnerství kolem chytrých měst, to je v horizontu 2020. A to není o centrech excelence, to je o dobrých příkladech z EU čili to nemá nic společného s velkými vědeckými centry. Malé a střední podniky v horizontu 2020 nejsou o velkých vědeckých centrech. Ty jsou prostě o něčem jiném. A to bychom měli říci jasně. Takže my musíme zachovat to kritérium excelence, vědecký přístup, eh, vědecký výzkum, a jestli chceme geografickou rovnováhu, tak to bude konec jakéhokoliv výzkumu. Já pocházím ze země, kde z horizontu 2020 není nikdy nic, ale současně bychom měli taky otevřeně říci, že v rámci horizontu 2020 ostatní věci je třeba využít a musí tu být komplementárnost s politikou soudržnosti, což není zbožné přání. My jsme to proskoumali, my můžeme prokázat na základě strukturálních fondů, proběhla celá řada vědeckých výzkumů, univerzitních a výzkumných center. To není nic nového, to není žádné zbožné přání, ale otázka je, co bude zítra. A to my úplně přesně nevíme, jestli to budou strukturální fondy, nebo to je prostě už něco jiného. Děkuji vám a dám slovo paní Di Carlis DG pro výzkum a inovace. Uh, Děkuji. My za komisi velice vítáme tento dokument, který zdůrazňuje věci, které i my považujeme za důležité. Opakovaně tady pojem, zazněl pojem excelence. Excelence znamená výběr návrhů a Excelence znamená výběr dobrých vědeckých návrhů a inovačních návrhů, tedy je to excelence i ve výzkumu inovacích. Horizon 2020 má ty tři části, základní význam, výzkum, sociální funkce a líc, to jsou ty tři věci. Půjdeme tedy od základního k implementaci Excelence, excelence, to je jediný způsob, jak být celosvětově konkurenceschopný. Samozřejmě dalším klíčovým pojmem je synergie. Jak DG Research, tak DG Regios se tomu hodně věnují, to je blízké naší duši. Společně vydáváme hlavní směrnice pro řídící orgány, se všetky se s příklady a spolupracujeme velice dobře. Stejně tak tady byla zmíněna v tom dokumentu Centra excelence. Zase to je jeden z příkladů této spolupráce, který funguje a je to pravda, že to možná v tuto chvíli ještě není plně využito, ale má to hodně velký potenciál. Aby se to dalo plně využívat, tak to tady také bylo zmíněno jako jeden z bodů, tak já bych to chtěla připomenout. 4. ledna byl vydán pracovní dokument komise, který navrhlo DJ, ATD, KOM a Regio, jak aplikovat pravidla na tu excelenci. My se snažíme využívat přístup, který žádosti umožňuje podávat hladším způsobem, tak aby došlo k podpoře projektu. Děkujeme za všechny vaše poznámky, které jsou povětšinou v souladu i s našimi cíly. Pro nás je to velice cený zdroj informací. Děkuji. Děkuji. Pan van Miltenburg, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, budu stručný. Velice mě těší ta široká podpora, která zde byla projevena, zvláště také k tomu, aby i v budoucnu pokračoval program založený na excelentnosti. Samozřejmě i dnešní strukturální a investiční fondy dělají mnoho. Měl jsem připraven příslušný pozměňovací návrh, který se měl zacíleně vyjádřit k tématu cíle číslo jedna, protože prostřednictvím strukturálních a investičních fondů děláme mnoho, ale Někdy je to jako hledání svatého grálu. Jak mít na jedné straně eh, synergii v rámcovém programu a strukturálních investičních fondech, tak, aby na sebe co nejlépe navazovali. Jsem přesvědčen, že jde hlavně o tu návaznost řady projektů, které mají všechny stejný cíl, a sice výzkum v regionu, v určité zemi, eh, podpořit jej a podpořit to, aby se výsledky toho výzkumu dostaly na trh a aby to mělo i přidanou společenskou hodnotu eh, v souvislosti s našimi tematickými společenskými cíly. Eh, musíme se na to ještě zaměřit, protože vytvoření této synergie na papíře už není jednoduché a je otázka, jak to potom funguje v praxi. Jsem tedy rád, že i komise Eh, hovořila o tom, že eh, co se týče státních podpor, tak se k tomu bude stavět eh, takovým novějším způsobem, aby to všechno probíhalo plynuleji, takže mám dobrou naději, že se situace v budoucnu zlepší, posílí se inovace, protože vlastně jde o pracovní místa a růst a že tedy dosáhneme cílů pro rok 2020. Těším se na další spolupráci, děkuji vám za pozornost. Lhuta pro pozměňovací návrhy je pondělí 13.2. pravé poledne. Tak dobrá, děkuji vám všem. Budeme pokračovat podle pořadu jednání. Koordinátoři se sešli 24. ledna. Některá z jejich rozhodnutí byla rozeslána e-mailem. Můžete to schválit, ale rozhodnutí koordinátorů Zdá se, že ano. Někdo něco do bodu různé, něco do různé nikoliv. Takže příští schůze úterý 28. února od 15 hodin odpoledne a nyní chci požádat koordinátory, aby se trvali na velice krás, krátkou schůzi, kde bude jediný bod pořadu jednání. Ostatní prosím, aby opustili místnost.